Uh, Vážení kolegové, já myslím, že můžeme začít, čas letí a máme na pořadu jednání několik bodů. Ráda bych vás také informovala o tom, a možná, že už si na to vzpomínáte, protože to po každé, když se sejdeme, že naše jednání se vysílá po internetu, takže já doufám, že to, co pije Joachim Celner, je jenom mléko. První bod na pořadu jednání je schválení pořadu jednání. Pokud nemáme žádné připomínky k pořadu jednání, žádné další žádosti, považujeme pořad jednání za schválený. A můžeme přejít k druhému bodu, což je schválení zápisu z naší předchozí schůze 26. a 27. dubna. A jako obvykle ho budeme považovat za schválený na konci zasedání, pokud neznesete nějaké námitky v průběhu zasedání. Takže nyní přejdeme k bodu číslo 3 na našem pořadu jednání, což jsou sdělení předsedkyně. Jenom vám chci říct, že žádná zvláštní sdělení dnes nemám. A můžeme proto přejít k bodu číslo 4. A tady bych vás ráda krátce informovala o současném stavu činnosti pracovní skupiny pro budoucnost politiky soudržnosti. Posledně jsme o tom mluvili Mluvili jsme o tom vlastně na více rozasedáních. mluvili jsme o budoucnosti politiky soudržnosti a nedávno jsme mluvili také o struktuře a o otázkách, které by se měly objevit v našem materiálu, o našem postoji. Sekretariát také ze všech politických skupin se sbíral dokumenty, které už vznikly a ve kterých se odráží stanovisko jednotlivých skupin k hlavním otázkám. A tento pracovní dokument byl východiskem pro naši diskuzi, kdy jsme se sešli posledně. A nyní sekretariát také zpracoval na základě naší diskuze a na, na základě všech pracovních dokumentů politických skupin. Sekretariát připravil návrh stanoviska. Zítra ho projedná pracovní skupina. A představa je taková, že proběhne výměna názorů, která by nám umožnila na úrovni pracovní skupiny dokončit toto stanovisko a to brzy po zítřejší diskuzi. Potom to dostanou všichni členové výboru s tím, že proběhne výměna názorů a schválení tohoto materiálu na posledním červnovém zasedání. A potom pokud se nám podaří schválit většinové stanovisko, pošleme tento materiál s mým dopisem nejenom předsedovi parlamentu, ale především předsedovi komise, komisaři pro regionální politiku a dalším příslušným orgánům nebo zúčastněným stranám. O tom se dohodneme. Tak to tedy vypadá s činností této pracovní skupiny. Zítřejší diskuze proběhne také za účasti skupiny odborníků. Ti přijdou i do výboru Regi na naše zasedání zítra. Tolik tedy informace a nedivím, že Markus Pípr si chce vzít slovo. Ano, děkuji. Děkuji, paní předsedající. Jde o mikrofon trošku blíže, či zapnout. Když bych neměl sociálně demokratické spolukonkurenty, bylo by to špatné. Jde tedy opětovně o onen dokument, který byl rozpracován eh, skupinou na vysoké úrovni a víte, z a stejně tak ví moje politická strana, že jsem od začátku měl jisté výhrady. Návrhy, které teď máme před sebou, se stávají pomalu velmi konkrétními, z mého hlediska příliš konkrétní. A skutečně jsem toho názoru, že si tady zablokujeme šanci, pokud už v této fázi budeme přicházet s konkrétními požadavky. Tedy jsem opravdu proto, abychom tento dokument zařadili jako méně závazný, než jsme to udělali na samém začátku, protože to může být pouze pracovní základna, ale nemělo by to být nějaké obsahové eh, definice dalších kroků. K tomu je diskuze Eh, ještě nevyzrála, nejsme dostatečně daleko a ani návrhy nejsou dostatečně konkrétní. A mm, proto bych vás chtěl mm, eh, upozornit na to, že bychom měli zacházet s tímto dokumentem obezřetněji. Děkuji. Půjdeme tak daleko, jak se rozhodneme, o tom není jistě pochyb. A teď pan Šrek, Šletr. Ähm, zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass wir... Ähm, Paní Šreter, nejprve bych chtěla říci, že obavy pana Pípera částečně sdílím jak na pracovní skupině, tak Francois mm, eh, jsme to už zmiňovali na setkání koordinátorů. Stále znovu jsme opakovali, že tento proces eh, v parlamentu patří k důležitým pilířům z reformy strukturálních fondů eh, a že je zapotřebí diskuze a i ve frakci je nutné diskutovat. A říkali jsme, že je velice důležité, aby různé regiony s nejrůznějšími svými situacemi byly zohledněny a mm, podíváme-li se na stav věcí, který máme eh, ve skupině eh, High Level, tak podle mě toto eh, tak není. Jsme na samém začátku ještě. A já bych považovala za dobré, kdybychom měli možnost jako frakce tady trošku zorientovat Eh, tento proces orientace, ten může probíhat rozdílně, rozdílně precizním způsobem, protože v některých skupinách se k tomu dostali velice brzy, ale za to to oběhlo, spíše obecně. V jiných frakcích eh, se částečně diskutovalo dosti konkrétně, tam, kde měli k dispozici politickou expertízu. A to je tedy jedna věc. Druhá věc. Eh, chtěla bych eh, tady mm, říct před všemi členy, že to, co nám bylo předloženo jako návrh ze sekretariátu, není možné zhrnutí toho, o čem se diskutovalo. Ale je to velice jednostranná záležitost. Od sekretariátu ani nemůžeme vyžadovat, aby eh, tady eh, do toho zapracovával nějaké politické niance. Byl to jenom takový pokus. pokus. Tento pokus se musí dále detailně diskutovat. A já toto eh, krátké zhrnutí mm, mm, považuji za něco, kde není zohleděna řada věcí. Máme tam i rozpory třeba se tam píše, že jsme si všichni zajedno. My vůbec si zajedno nejsme, protože jsme nedosáhli jednoty. Je tady mm, ještě zapotřebí si vyměnit názory, vypracovat stanovisko a to tento dokument neodráží neodráží prostě to, že v různých bodech máme různá stanoviska a to je, myslím, minimum, co bychom měli zaručit v této fázi. Jsou tady určitá těžiště eh, různých politických frakcí, eh, které, eh, která musí být začlenit a tato, tyto stěžení body nebyly zohledněny. Mně se to nelíbilo mm, ani u liberálů, ani u sociální demokratů a registrovala jsem také, že mezi konzervativci se objevila různá stanoviska, která rovněž nebyla vzata v potaz. Prostě to tak vidím a, a když slyším, jak se kolegové vyjadřují, a myslím si, že to nám ukazuje, že Hmm, toto stanovisko musíme jasně ukázat, musíme je dát vedle sebe, tak říkajíc, a podívat se na to, eh, kde máme největší přesah to nemůže být, mm, to je takový pokus o zhrnutí sekretariátu. Já si té práce velice cením, ale myslím si, že to takhle dělat nedá. Je to totiž obtížný politický proces a myslím si, že bychom daleko více v této fázi měli zvažovat to, jak jak vést dobře strukturovanou diskuzi ve výboru vedle naší běžné práce tak abychom mohli zaujmout stanovisko k těmto otázkám a abychom rozpracovali většinové stanovisko a e, taky abychom si vyslechli menšinové pozice. E, prostě bychom měli říct, tady máme různá stanoviska, e, to pak bude mít daleko větší smysl a konec konců většina parlamentu rozhodne o tomto tématu, je stoprocentně jasné, že to, co se tady sepíše, to mm, vlastně nikdy nebude mít většinu parlamentu a mm, já si myslím, že bychom měli na high-level skupině o tom diskutovat daleko intenzivněji, jak budeme strukturovat tento proces a neměli bychom předstírat, že jsme hotovi. Thank you very much. krát děkuji. Lambert van Nistelrooy, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Tento proces nám umožnil poměrně rychle e, zjistit určité základní aspekty. Je to experimentální postup a myslím si, že je klasicky možné, aby opravdu neběžel takovými těmi úplně obvyklými cestami. Chtěli bychom posílit politiku soudržnosti a bude asi spíše třeba zdůraznit soudržnost, než hovořit o rozdílech. Vyslechli jste si návrhy komise a mně připadá, že je škoda, že budeme hovořit o financích, tím se zabývají všichni, všichni si stěžují že tady vlastně není žádná vize, že tu není nějaký takový klíčový dokument. Já ale věci vidím jinak. Já myslím, že můžeme o tom dokumentu hlasovat, že můžeme předložit i pozměňovací návrhy, pokud si to kolegové přejí. Ale je to taková přechodná etapa v určitém mezidobí, eh, které nám vlastně ukáže, že jak bude vypadat ta budoucí finanční fáze je třeba opravdu, aby se v tom dokumentu objevily určité návrhy a mohli bychom zde potom mít i nějaké pozměňovací návrhy. Vznikly zde samozřejmě určité názorové rozdíly, to jsme viděli i během plenárního zasedání. Finanční krize rozhodně je tedy překážkou pro soudržnost Někdo říká, že je ten dokument příliš podrobný a tady zase je možné samozřejmě navrhnout, aby se v něm škrtalo. Myslím si, že někteří by chtěli opravdu dosáhnout toho, že by se soudržnost odvíjela na velmi tedy nízké hodnotě. Prahové a to snad není naším cílem. V pracovní skupině se snažíme zpracovat zprávu o naší diskusi, právě tedy vedené v pracovní skupině. Měli bychom tedy předkládat pozměňovací návrhy. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Ich glaube, wir sollten noch mal Děkuji, eh, paní předsedající. Eh, měli bychom si připomenout, čeho chceme docílit tímto dokumentem. Chtěli jsme si připravit obtížnou diskuzi kterou eh, musíme konec konců v parlamentě rozhodnout. Ehm, neříkám to poprvé mm, a nedělám to poprvé jako ostatní kolegové. Vždycky to byla dosti komplikovaná věc, když jsme se snažili zorganizovat většinu v parlamentu, která se mm, z různých důvodů, ať to byly důvody národní, regionální, politické, a také tady byly různé eh, zájmy ve hře, ať to bylo ve výboru pro zemědělství nebo výzkum či regionální výboru, Tedy toto všechno bylo na nejvýš komplikované a navíc ještě mm, podle Lisabonské smlouvy mm, tady máme také spolurozhodací postup. Mm, pokud se v parlamentu nepodaří dosáhnout dobré většiny s dobrými argumenty, tak eh, budoucí politika soudržnosti mm, možná bude jenom takovým sflikovaným kobercem nebo sflikovaným balíčkem. A to si nepřeji já, to si nepřeje má frakce a předpokládám, že to nebude chtít nikdo tady ve výboru. Ale myslím si, že bychom všichni chtěli docílit společného koherentního přístupu, který Evropskou unii mm, mm, posune kupředu politikou soudržnosti. Pokud toto budeme chtít, tak si myslím, že tento dokument, eh, který nám byl předložen a který budeme zítra diskutovat, ten bychom měli přesně prostudovat. Teď eh, odhlédnuli od skutečnosti, že sekretariát eh, nemůže udělat nějaké politické posouzení, to ani není jeho úkolem. Ale myslím si, že to ani není dobře strukturováno. Tady vůbec se neobjevuje přístup nějaké reformy politiky soudržnosti. Je to jenom tak sepsáno mm, náhodně. A ať už se rozhodneme později jakkoliv, jak budeme zacházet s tímto dokumentem. Myslím si, že bych čas, abychom všechno rozstřídili, abychom se podívali, co tam máme, pak co tam, chtít mít, co tam mít chceme, co nám chybí a pak teprve můžeme diskutovat o tom, v jakých bodech se můžeme dohodnout a kde to také možné nebude. Jestliže s tímto dokumentem půjdeme už jenom do výboru, tak poté budeme mít asi 300 pozměňovacích návrhů. Zase se v tom nebudeme moci orientovat jako pracovní skupina, nebudeme přesně vědět, co jsme si dali za cíl. A od makroregionu eh, po veškeré ostrovy tohoto světa budeme mít všechno v této zprávě a to ještě všechny horské regiony v Evropské unii, které tady existují, až po nějaký mandát pro platbu nebo pro placení se strukturálních fondů a tak dále. Bude tam prostě všechno. Jenom proto, že jsme si předem ne, roz, neměli dostatek času si o tom podiskutovat ve výboru. A proto si podporuji to, co říkal kolega Píper, Měli bychom věnovat této otázce více času a bylo by lepší, kdybychom, mm, až se objeví pátá zpráva o soudržnosti, až bychom tehdy předložili pořádný dokument, který nám dá pořádnou linii pro další vyjednávání, než tady dělat něco narychlo a potom to bude naprosto kontraproduktivní. Já bych při čtení tohoto dokumentu byla velice zdrženlivá. Thank you very much, eh, madam. krát děkuji, paní Ukačijevská. E, děkuji bardzo, paní Já świadomość, Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si vědoma toho, že tento dokument nemůže odrážit všechna očekávání, všechny názory, které tu zazněly. Souhlasím s těmi, kdo by si na to chtěli vyhradit víc času. Ale když mluvíme o otázce politiky soudržnosti, Často zdůrazňujeme, že priority této politiky by měly odpovídat strategii 2020. A proto si myslím, že jsme v našich diskuzích zapomněli na kulturu. Neklademe dostatečný důraz na kulturu. Kulturu zmiňujeme jen ve vztahu k digitalizaci. Nicméně Využití tvůrčího kapitálu, všeho, co souvisí s kulturou, je naprosto nepodmínečné, abychom podnítili celkovou kreativitu společnosti. A ta je zase důležitá pro účely soudržnosti, sociální soudržnosti. Velice důležité jsou také specifika, velice důležitá jsou regionální specifika. Já už jsem o tom také mluvila. A když dovolíte, paní předsedkyně, ráda bych zmínila konkrétní bod. Týká se to naší delegace pro Francii, protože ta návštěva nám umožnila uvědomit si, nakolik se liší regiony v jednotlivých zemích. Třeba centrální regiony ve Francii kladou velký důraz na výzkum a inovace. Zatímco v, v jiných regionech zúraznují jiné věci. Třeba to, aby dohnali ostatní v oblastech, kde poněkud zaostávají. A to je také velice podstatné, až budeme zpracovávat nové politiky. Musíme být opravdu flexibilní musíme zohlednit potřebu flexibility ve vztahu k tomu, jaké priority si zvolí tyto regiony. Děkuji za připomínky. Je jasné, kolegové, že když jsme rozhodovali o tom, že zřídíme tuto pracovní skupinu, dohodli jsme se také na tom, co od ní budeme očekávat. Program nebo načasování její práce, dynamika její práce – je do jisté míry závislá na rychlosti práce Evropské komise a na externí činnosti, na které jsme tak trošku závislí. To také musíme zohlednit, až budeme rozhodovat o načasování celého procesu nebo až budeme hodnotit. A pokud schválíme takový nějaký materiál, stejně bychom chtěli mít nějaký vliv na pátou zprávu o soudržnosti, kterou komise zveřejní nejspíš na začátku listopadu. A to znamená, že to bude všechno uzavřeno před letním přestávkou. Nicméně na schůzi koordinátorům o těch věcech ještě můžeme mluvit. A druhá věc je obsah. Obsah takového materiálu. Možná si vzpomínáte, což jsem také připomínala, že sekretariát nespracoval pouze připomínky, které vyplynuly z diskuze na zasedáních pracovní skupiny. Ale východiskem pro tento materiál, alespoň z hlediska sekretariátu, byly všechny dokumenty, které jste poslali z jednotlivých skupin. Já vím, že třeba zelení, myslím včera teprve poslali dokumenty, nebo možná dokonce teprve dnes. A jedna nebo dvě skupiny nedos- ne, neposlali nic. Takže to se možná v tom materiálu ještě neprojevilo. Ale zítra proběhne diskuze, ve které se můžeme zaměřit na strukturu toho dokumentu, můžeme se rozhodnout, kam až chceme zajít, pokud jde o oficiální připomínky výboru REGI. Je to sice takový nezvyklý neformální postup, ale budeme o tom rozhodovat my. My rozhodneme o tom, kam až chceme zajít. Takže to, co teď dal dohromady sekretariát, rozhodně nepředstavuje konečnou verzi. Ještě uvidíme, co zatím zpracovaly politické skupiny. Takže o obsahu budeme mluvit zítra. Pokud je o postup, očekávám, že něco doporučí i koordinátoři, až o tom znovu budeme mluvit dnes odpoledne. Já myslím, že tato výměna názoru stejně byla velmi užitečná. A jistě musíme zohlednit naše doporučení při zasedání koordinátorů z politických skupin. Takže pokud už nemáme teď žádné další připomínky, myslím, že můžeme tento bod uzavřít a můžeme přejít k bodu číslo 5. Byli jsme na návštěvě ve Francii byla tam naše delegace. Lambert van Nistelrooy byl předsedou této delegace a máme zprávu. Já myslím, že jste ji všichni dostali. Takže možná požádám Lamberta nebo kohokoliv jiného, kdo tam také byl, aby nás krátce seznámil, jak to na té návštěvě bylo. Lamberte, prosím. Voorzitter, eh, heel graag kort en ik vraag ook de collega's waar... Paní předsedkyně, já budu velmi stručný, protože kolegové pak budou moci ještě něco samozřejmě dodat k mému vystoupení. Pokud jde o parlamentní výbor, Tyto delegace jsou jistě velmi užitečné, protože můžeme vidět celou řadu věcí přímo na místě a to platí i pro tuto návštěvu. Byli jsme v okolí města Tour eh, v kraji, kde jsme mohli vidět, jak vlastně se odvíjela politika v této oblasti i v předcházejícím období. Viděli jsme různé podněty, které vedly k vytváření pracovních příležitostí. Mohli jsme se setkat se zástupci města, regionu a mám pocit, že posilování struktur a rozšiřování činnosti opravdu proběhlo. a to prostředí, které má tedy velmi silný rozměr venkovského prostředí. Ve Francii probíhá diskuse o budoucnosti těchto fondů a ta diskuse je velmi složitá. Neříká se, že by se jednalo o nějaký zcela zázračný nástroj, který je třeba udržet za každou cenu. Ale je třeba si uvědomit, že jejich využívání není vždycky jednoduché. Je vidět, že je třeba, aby se to opravdu eh, spouštilo za předpokladu, že lidé budou opravdu velkými nadšenci pro ten projekt, protože se to pak tříští na spoustu rovin od evropské až po regionální a trošičku to tedy potom kalí obraz Evropské unie. Takže když jedeme do Paříže, eh, pak eh, se dozvíme, že peníze z Paříže nechodí také tak jednoduchými cestami jako peníze z Evropské unie. My jsme samozřejmě tedy byli v Paříži. Sociální aspekty a ekologické otázky byly probírány opravdu dopodrobna. I zde jsme žádali o takový integrální přístup – a zjišťovali jsme, jak tedy městské orgány opravdu by mohly být zapojeny konkrétně, aktivně. Takže jsme dostali velmi klasický francouzský popis francouzského administrativního prostředí a při eh, rozdělování prostředků samozřejmě jsou to věci, které hrají svoji roli. paní Deli, paní Okony jistě budou chtít ještě něco dodat k tomu, co jsem řekl na téma této návštěvy. V každém případě jsme měli opravdu velmi dobrý dojem z té návštěvy. Euh, Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Je to opravdu velká čest pro mne, že jsem mohla u nás uvítat evropské poslance, kteří k nám přijeli do oblasti v okolí města Tour. Měli jsme možnost navštívit různé podniky, technologické podniky, velmi kvalitní, přinášející velmi vysokou přidanou hodnotu, podniky, které opravdu nevyrábějí masové výrobky, ale velmi specifickou výrobu, například v oblasti železnic. Jsou to podniky, které byly schopny překonat tedy eh, své hranice právě díky tedy programům EU. Otázka právě byla ukázat, jak regiony členských států i s vysokým HDP ještě dnes potřebují možnost moci využít tuto ekonomickou pobídku, kterou přináší regionální politika, aby se mohly právě rozvíjet průmyslové programy s vysokou přidanou hodnotou a tím pádem i pracovní příležitosti. Chtěla jsem říci, že pocit tedy z této regionální politiky přímo na místě ovšem není takový, jak by odpovídalo výši investic z evropských fondů. Ta regionální politika je často právě příležitostí k tomu, abychom dali Evropě konkrétní podobu na našich územích. Eh, Eurobarometr eh, ve svých průzkumech nedávno ukazoval, jak se cítí občané vzdáleně od Evropy a Francie patří k těm špatným žákům. A ta regionální politika může být pro Evropu určitý způsob, jak konkrétně tyto akce v jednotlivých eh, územních oblastech stvárnit. A pro místní tedy subjekty, hospodářské subjekty, ta regionální politika nemá ten obraz, jaký by mít mohla, protože je s ní těžké nakládání. A chci využít této příležitosti k tomu, abych vám vyprávěla jeden konkrétní příběh. Ptala jsem se jednoho eh, vedoucího podniku, když by měl tedy roz, rozhodnout na žebříčku 0 až 10, kolik tedy mu připadá složité získávání evropských fondů, tak on se rozhodl pro číslo 12. Čili tady vidíte, že skutečně eh, je třeba ty postupy zjednodušit, protože regionální politika patří podle mě k těm nejkrásnějším v Evropě, ale je opravdu složitá pro uživatele. Děkuji, Sean Kelly. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla říci, že skutečně v Ile-de-France ty návštěvy byly velmi účinné. Bylo možné ukázat, že ty integrované projekty jsou možné se všemi aktéry, se všemi subjekty, ať už tedy místními partnery, ať už jsou to občané individuálně, ať už jsou to občanská združení. A v Saint-Denis například u projektů, které umožňují ukázat na obě ty hlavní důležité otázky, to znamená sociální a ekologická složka plus tedy hospodářství v rámci regionální politiky, to opravdu se nám podařilo zdůraznit. Chtěla bych také připomenout, že ten projekt Urban, díky tomu jsme mohli například v Olne zjistit skutečné následky, konkrétní výsledky, které pro Ile-de-France představují opravdu tedy velkou pobídku pro politiku rozvoje měst. Integrované politika, do které jsou zapojeny i ty skupiny na nejnižší příjmové eh, hranici našeho žebříčku, opravdu eh, jsou tedy velmi užitečné věci. V Ile-de-France speciálně bylo využito všech 4 tedy eh, regionálního fondu to, co je tedy zaměřeno na obnovu budov. Čili tato delegace umožnila jednu konkrétní věc a to, když tedy ty politiky opravdu odpovídají konkrétním potřebám s určitým tedy eh, populačním potenciálem, tak skutečně je vidět, že to funguje a myslím si, že je třeba tímto směrem pokračovat. Thank you very much, uh, Sean Kelly. Děkuji, Sean Kelly. Mnohokrát děkuji. Paní předsedkyně, především vítám diskuzi o těch věcech, o kterých jsem mluvilo. Samozřejmě budoucnost financování soudržnosti je velice důležitá. Je to podstatné stejně jako v minulosti. Jedna z věcí, které mi udělaly radost, protože jsme je tady zdůraznili, bylo to, že je nejen důležité mluvit o budoucnosti financování, ale ještě důležitější je, jak o tom dáme vědět občanům. A já bych řekl, že ze všech orgánů v Evropské unii je na tom nejhůř ve styku s veřejností Evropská unie, protože občané slyší jenom o těch špatných věcech a někdy o těch dobrých. Sabin nám uváděla vynikající příklad. Někdo měl ohodnotit Evropskou unii na škále 1 až 10, pokud je o tu složitost. A dostali z toho 12. To je opravdu velká ironie, pokud to lidé takto vnímají. Ale my jsme to dovolili, my jsme to připustili. Třeba v mé vlastní zemi, kterou jsme za poslední 10 až 15 let transformovali, do značné míry díky prostředkům z Evropské unie a z tohoto výboru, z regionálních struktur a z financování soudržnosti. Ví o tom občané? Ne. Chce vláda, aby to věděli? Ne. Přičítá si zásluhy. A minulý týden poslední kousek dálnice, která propojuje Irsko, byl otevřen, můžete jet z Belfastu na severu až do Korku na jihu po dálnici. Byl tam zástupce Evropské unie, když to otevírali? Ne. Ví vůbec někdo, že to financovala Evropská unie? Ne. Máte tam jenom jednu tabuli, na které se uvádí, že to částečně financovala Evropská unie. Takže když mluvíme o tom, co by se mělo stát v budoucnosti, podávání informací, a finance jsou samozřejmě důležité z hlediska Evropské unie, a to také důležité z hlediska budoucnosti Evropské unie jako takové. Protože jsme viděli v referendech, že ho, hodně občanů uvažuje o Evropské unii negativně. Ale přitom celkově to všechno vyzývá pozitivně a jde o to, že jsme nedali dost zdrojů, nevěnovali dost času a dost velký důraz na styk s veřejností. A především jsme nepřinutili vlády k tomu, aby zajistili, že když nějaký projekt financuje Evropská unie, tak Evropská unie by měla být zastoupena, když se to oznamuje, když se někdo fotografuje a když je ten projekt uzavřen. A já myslím, že my jako poslanci v parlamentu bychom na tom také měli trvat. Abychom my jako poslanci z Evropského parlamentu měli být zastoupeni v každém projektu, který financuje Evropská unie. A když se tento projekt nějak zdůrazňuje. A tak toho uděláme hodně pro demokracii v nejširším slova smyslu, protože ukážeme lidem velmi jasně, že Evropská unie funguje, že jí záleží na občanech a že vede k výsledkům. Nebylo to tak v minulosti a musí to tak být v budoucnosti. Děkuji. Joachim Celer. Ja, liebe Kolleginnen und Ano, milí kolegové, kolegyně, Jistě, že to tady si stěžujeme ehm, na vlastním dvorku. Musíme si opravdu zvážit, jestli neděláme sami něco špatně při tom, jak eh, komunikujeme navenek to, co je evropská politika. Existují i jiné příklady. Já jsem teď dvakrát byl mm, na závadní Polsku a tam jsem navštívil školky a školy. A podívejme, tam dokonce znali název ehm, eh, evropských poslanců. Možná to také souvisí s tím, že v Polsku mm, je systém mm, jiný ehm, voličský a proto eh, při příslušní poslanci tam jsou více vidět mezi lidmi. Další věc je něco, o čem se musíme taky popovídat. A to ne, jestli budeme náš kalendář e, formulovat podle toho, jestli budeme slavit karneval nebo fasching, ale podle toho, jestli e, budeme mít více času působit na místě, lokálně v našich regionech. Ale tolik jenom na okraj. Na tomto místě bych také rád jako účastník cesty do Francie mm, chtěl bych poděkovat paní Derry za to, že tuto cestu zorganizovala a že nám na velmi plastickém příkladu ukázala, že politika soudržnosti je nejen otázkou bohatých a chudých, ale že je to politika, která nám ukazuje vnitřní souvislosti Evropské unie a Měli bychom um, uh, vedle vývoje venkovského prostoru vzít v potaz také potíže, které existují ve městech a také na krajích velkých měst. A um, obojí um, je vlastně jedna stránka, jsou dvě stránky mince. Myslím si, že by se to mělo dále rozpracovat a když teď mluvíme o politice soudržnosti, toto ještě jednou opakuji, v nové strategii EU 2020 se politika soudržnosti zmiňuje pouze jako politické pole, na kterém se objevují nové politické cíle, e, jsou tam různé ukazatele a já si myslím, že bychom měli s nezbytným sebevědomím v této oblasti vystoupit a říct, že politika soudržnosti je jádrem evropské politiky a podle toho by se měly ehm, orientovat i obsahy naší politiky, ty by se mohly taky měnit. Ale e, že to byla úspěšná politika v rámci srůstání v Evropské unii, e, je nutné ukázat. A také ehm, z politiky soudržnosti můžeme rozpracovat nové obsahy, třeba silnější zohlednění inovativních procesů nebo ehm, to, co se děje v oblasti životního prostředí a nemělo by to být opačně. Děkuji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Nevím, jestli by k tomu chtěla ještě někdo něco říct. Pokud ne, tak já bych si také ráda chtěla eh, vzala slovo. Já myslím, že toto je dobrá příležitost. Můžeme tuto debatu využít k tomu, abychom z toho vyvodili nějaké závěry nebo abychom se poučili z toho, co jsme právě viděli. A já bych ráda vyzvala všechny kolegy, kteří organizují další cesty do dalších regionů nebo členských států, aby si opravdu ty zprávy přečetli, protože nejenom jsou tam dobré postupy, ale je tam celá řada nápadů, které by nám mohly pomoct lépe využít takovéto příležitosti, až příště pojedeme do nějaké další části Evropské unie. Ale je tady ještě jedna věc, o které bych chtěla mluvit, protože když my jako poslanci jezdíme do nějakých regionů, přijedeme do nějakého města, jedeme na takovou cestu, je to pro nás rozhodně velmi prospěšné, protože je to zdroj poznatků, můžeme lépe pochopit pozitivní aspekty a slabiny evropské politiky, za kterou také částečně odpovídáme jako poslanci. Ale myslím, že teď je také naše povinnost využít tyto cesty, abychom posílili viditelnost. A já myslím, že Sean Kelly na to narážel. Musíme využít tyto cesty k tomu, abychom zlepšili viditelnost Evropského parlamentu. Já myslím, že na základě nové smlouvy je to jednoznačně naše povinnost. A proto například, když si vezmeme třeba možnost vyzvat Evropskou informační kancelář, kancelář Evropského parlamentu, aby zorganizovala nějakou akci při příležitosti vaší návštěvy, což většinou vede k lepšímu pochopení a přinese to další informace do regionu a do měst prostřednictvím různých akcí, nic nebrání v tom, aby zorganizovali nějakou akci, když tam budeme my, přímo na místě. Já myslím, že účinek by pak byl ještě větší. A také bych vám ráda připomněla, že jsme se dohodli s komisařem, že pokaždé, když pojede do vašeho volebního obvodu, kabinet nás bude informovat vás, kteří jste z toho volebního obvodu, abychom ho mohli doprovázet nebo abychom tam byli ve stejnou dobu. Tak se to často dělo v minulosti a já myslím, že se to opravdu osvědčilo pro obě strany, jak pro komisi, tak pro vás. A pokud to tak nebude, dejte mi vědět, protože my pak znovu požádáme kabinet, aby to dělali. A také bych vás chtěla informovat o tom, že podle rozhodnutí konference předsedů Budu teď vaše zprávy posílat i konferenci předsedů, předsedů výborů. Takže je dobré, abyste věděli, že ty vaše zprávy možná budou číst i další lidé. Takže tam můžete dát veškeré informace, které by se nám mohly hodit jako poslancům. Lambert van Nistelrooy? Ano, já jsem nevěděl, že se to rozesílá tolika lidem. V tom případě bychom měli dát pozor na to, aby to všechno bylo čitelné a úplné. Protože já vím, že je tam víc věcí z jedné části té návštěvy. Já to ani z brýlem nedokážu přečíst. Ano, o to se postaráme. Ale měli bychom na to také pamatovat v budoucnu. Takže už žádné další připomínky k bodu 5. Přejdeme k bodu 6. To je zvážení návrhu stanoviska které má na starosti předsedkyně a já bych jen velmi krátce připomněla těm z vás, kdo zajímá, jak nová smlouva mění naše legislativní postupy v Evropské unii, že komise navrhla nařízení parlamentu a rady o pravidlech a obecných zásadách, které se týkají mechanismu pro kontrolu komise ze strany členských států. Jde tedy o výkon výkonných pravomocí. Několik výborů požádali o stanovisko a pro nás jsou prováděcí pravomoci jako pro výbor REGI zvlášť důležité, proto jsme požádali o stanovisko. Smlouva mění rámec pro prováděcí pravomoci, což jsou pravomoci, které komisi uděluje zákonodárce. A zákonodárce to je jak rada, tak parlament. A my jsme k tomu dokumentu navrhli 16 pozměňovacích návrhů, to je dokument z výboru Jury a pan Šajer z ELS je zpravodajem. My jsme navrhli 16 pozměňovacích návrhů, které se v podstatě týkají práva na informace, které by teď parlament měl mít a které by nemělo být omezené v porovnání s tím, jak to bylo v minulosti. Jsou tam pozměňovací návrhy, které se týkají zvýšení transparentnosti v celém postupu. Jsou tam také pozměňovací návrhy, které se týkají volby postupů a práva parlamentu vznést námitky vůči prováděcím aktům komise, pokud se budeme domnívat, že to zachází nad rámec toho základního aktu. Jsou to tedy technická, v podstatě právní pravidla, která jsou hodně složitá, komplikovaná, ale my si myslíme, že přes tyto pozměňovací návrhy dosáhneme toho, že tento postup bude víc ku prospěchu Evropského parlamentu. Máme také lhůtu pro pozměňovací návrhy, kterou bych chtěla navrhnout. 4. června, protože musíme hlasovat 21. nebo 22. června, protože výbor Jury bude hlasovat 23. června. Takže abychom to stihli, musíme to udělat do příštího zasedání výboru To je jediné rozhodnutí, které musíme přijmout. Takže lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je hodně krátká, ale pokud chcete, sekretariát vám určitě s těmi pozměňovacími návrhy pomůže, aby to proběhlo rychle a abychom mohli hlasovat do konce června. Nevím, jestli k tomu někdo něco má. Nevidím nikoho, takže můžeme přejít k bodu číslo 7. To je věc, která se nám vrací. Už jsme o ní rozhodli, ale vzhledem ke vstupu nové smlouvy v platnost Rada provedla změny v tomto dokumentu. Znamená to, že musí znovu proběhnout konzultace s Evropským parlamentem. Už jsme se sešli s právními službami i s právní službou Rady. Požádali jsme právní službu Evropského parlamentu, aby nám co nejrychleji předložila stanovisko právní služby parlamentu. Oni se tím zabývají. Chtěli bychom tuto novou konzultaci provést na základě zjednodušeného postupu, který jsme využívali dřív, to znamená bez pozměňovacích návrhů, a to by nám také umožnilo uzavřít celý proces na červnovém zasedání, pokud s tím budete souhlasit. Budeme potřebovat doporučení koordinátorů, pokud jde o zpravodaje Spravodajem pro tento dokument byl předseda. Samozřejmě u této nové konzultace teď máme možnost buď potvrdit zpravodaje nebo zpravodajku, anebo si zvolit někoho jiného. Je to tedy vlastně jediná otevřená otázka, kterou teď máme na pořadu jednání. Žádné jiné rozhodnutí nemusíme přijmout ze strany výboru. Takže pokud nemá nikdo žádnou připomínku, necháme to na zasedání koordinátorů aby předložili doporučení, pokud jde o zpravodaje. A teď jsme se dostali, já doufám, že Dirk Aner už tady je, takže můžeme možná po pětiminutové přes, nebo o pět minut dřív přejít na bod číslo 8 na pořadu jednání, což je výměna názorů s generálním ředitelem pro regionální politiku Dirkem Ánerem a také s Veronikou Kafiovou, tu už známe z doby, kdy nám tady prezentovala první fázi vyhodnocení období 2000 až 2006. To bylo, myslím, někdy v září nebo v říjnu. A ona je vedoucí útvaru pro hodnocení. Ráda bych vás přivítala a pozvala, abyste se posadili tady za tento stůl. Kolegové, asi si připomenete, že když jsme měli minulou výměnu názorů s paní Gaffy a panem ředit, paní ředitelkou Katarina Matnová, eh, nevím přesně, bylo to někdy v září nebo v říjnu, a byla to výměna názoru e, o první fázi e, z vyhodnocovací zprávy. E, DG Regio to, myslím, nastartovalo před dvěma nebo třemi roky na období 2006. Mm, v zásadě se to soustředovalo na regionální fondy, fond, ale je možné, že mm, jste museli také pokryt jiné financování, tak abychom měli takové kompletní, když selektivní vyhodnocení, ale já si myslím, že tento vyhodnocovací proces, který je teď ukončen, je i pro nás eh, na nejvíc důležitý v kontextu eh, rozhodování o budoucnosti, protože je tady řada eh, věcí, které mohou být lekcí pro nás z tohoto vyhodnocení. I když komice, komise trpí a parlament taky trpí, protože vyhodnocujeme 2006 a přitom děláme závěry e, na rok 2014-2020, e, ale to je právě ona dynamičnost, kterou asi e, budeme rozhodovat tady o budoucnosti, ale to je způsob, jak to tady v Evropské unii funguje. Takže bez dalších prodlev bych chtěl, bych chtěl poprosit pana Dirka Anera, aby se ujal slova. Děkuji, paní předsedající. Dobré odpoledne, eh, vážení eh, členové výboru REGI. Dámy a pánové, nejprve bych eh, rád poděkoval za to, že jste nám umožnili se dnes účastnit a prezentovat vám výsledky, které nyní máme na 2000-2006 období, co se týče regionálního fondu. Tak tady za několik měsíců doufám budeme mít podobný přehled a to se bude týkat mm, fondu mm, soudržnosti a pak také budeme mít mm, výsledky vyhodnocení eh, sociálního fondu. Tak, ehm, my nahlížíme na vyhodnocení jako na velice důležitý eh, příspěvek ehm, k otevření, eh, k zahájení diskuse s informovaným širokým publikem. A já jsem zvláště vděčen za to, že máme dnes tuto příležitost předložit vám naše výsledky našim hlavním partnerům, co se týče politiky a vůbec monitorování toho, jak politika je implementována. E, mohu říct, že nikdy dříve jsme neinvestovali tolik e, do ex post vyhodnocení jako na období 2000-2006. E, opravdu jsme chtěli všechno mít korektní a jeden z důvodů byl ten, že toto bylo jediné vyhodnocení, nebo bude jediné vyhodnocení, které budeme mít, z kterého se budeme moci poučit a bude taková základna pro vývoj období po eh, roku 2013. Teď jsme změnili náš přístup ve srovnání s minulostí. V minulosti jsme se pokoušeli mm, dělat ex post vyhodnocení a to eh, takovým holistickým eh, způsobem, kdy jsme se pokoušeli ehm, takovou mít jednu velkou vyhodnocovací studii a chtěli jsme pokrýt všechny dopady a výsledky eh, politiky. Obecně řečeno, tyto výsledky, tento přístup hm, nebyl uspokojivý. Bylo to příliš široce koncipované, ehm, bylo to příliš vágní ty výsledky, příliš obecné povahy. A pokusili jsme se tentokrát eh, k tomu přistoupit jinak. Eh, když říkám jinak, myslím to, eh, myslím to dvojakým způsobem. Za prvé jsme snížili celé to období, omezili jsme to období na různá témata, hned se k tomu vrátíme, k těmto jednotlivým tématům. A potom jsme se pokusili pro každé politické téma nebo pole Eh, politiky soudržnosti eh, získat experta nebo tým specialistů, který by provedl vyhodnocení a pak společně s nimi eh, najít něco, co by mohlo být považováno za nejlepší metoda pro toto, tuto konkrétní oblast. Metoda, která by mohla být aplikována a tato metoda pochopitelně závisí také na informacích, na datech, která budou k dispozici, ale také na samotném předmětu. Naším hlavním cílem bylo pozbírat co nejvíce informací o systému, eh, o klíčových eh, oblastech. A mm, Přitom byla ta myšlenka, která se zatím skrývá, je eh, jednoduchá. Tedy mít specialisty, pokusit se mít nejlepší metodu a proto jsme se mm, v tomto vyhodnocení pokusili mm, o širokou paletu metod, které sahaly od příkladů projektových, eh, případových studií, eh, potom analýzy mm, až po makroekonomické modely. A pak jsme se pokusili mm, získat mm, důkazy pro různým tématům, tak abychom mohli vykonstruovat takový případ politiky soudržnosti, protože eh, k našemu zklamání, ale bylo to neočekávané, neexistuje jeden ukazatel, který by nám eh, dokazoval, že politika soudržnosti byla eh, úspěšná či nebyla úspěšná vyhodnocení a otázky s tím spojené byly velice přímé. Eh, čeho bylo dosaženo, co se týče snížení nerovností ve vývoji a čeho bylo konkrétně dosaženo v různých politických oblastech. Tady vidíte na tomto slajdu před vámi různé Ehm, příspěvky, ehm, kterými jsme obohatili naši práci, to je to, čemu jsme říkali modeling block, tady jsme používali celé řady ehm, disponibilních makroekonomických modelů, tak abychom zvláště viděli, jak daleko můžeme eh, růst, jak zvláště v takových e, jako konvergentnost nás zajímala, jak by tento růst mohl Eh, jak by eh, mohl být spojen s politikou soudržnosti. Ale vedle tohoto modelingového, modelového přístupu jsme pochopitelně také měli takové řízení eh, celého systému implementace, to znamená celou řadu cenných informací. A také jsme už předtím, než jsme začali s skutečným vyhodnocením, tak jsme eh, vypracovali velký blok dat, byly tam data a ukazatele, které jsme pozbírali z nejrůznějších zdrojů, včetně eh, hlavních ehm, projektů, což mm, je opravdu bohatý zdroj. A, takže zkusili jsme to všechno dát dohromady v tomto prvním našem úkolu pro e, RADF a snažili jsme se to dát dohromady s, eh, se zohledněním celé řady témat a ten schematický blok eh, vidíte dole eh, na slajdu podpora podniků, klimatické změny, doprava, strukturální změny, globalizace, genderové otázky, demografie a venkovský vývoj. Takže velmi široká paleta ke které ještě můžete přidat také práci vyhodnocovací, kterou jsme udělali komunitárním iniciativám a také urbání aktivity. Jak jsem řekl, brzy doufám, budeme mít také výsledky eh, za fond soudržnosti. Tam trošičku pokulháváme, mm, co se týče implementace politiky soudržnosti nebo fondu soudržnosti, s tím se začalo trošku později a celé to trvalo trošku déle než u regionálního fondu. A abychom zachytili co nejvíce informací, tak jsme trošičku déle čekali s vyhodnocením eh, v případě eh, Fondu soudržnosti. Jestli dovolíte, tak bych eh, požádal paní kolegyni Veroniku Gaffey, která je šéfkou naší vyhodnocovací jednotky, aby nás trošku provedla výsledky ehm, tohoto, mm, této práce. Paní předsedající, jestli dovolíte, tak předávám slovo paní kolegyni. Doufám, že s námi zůstanete. Ano, zůstanu s vámi. S potěšením. Mnohokrát děkuji, Dirku. A děkuji také paní Hebnerové za to, že nás pozvala na dnešní zasedání výboru REGI, abychom vás mohli seznámit s výsledky tohoto hodnocení. Jak jste říkala, slíbili jsme vám, že sem přijdeme znovu, až budeme mít úplné výsledky vyhodnocení RDF. A já se vám teď pokusím představit některé z těch hlavních zjištění, která vyplynula ze souhrné zprávy. A musím zdůraznit, že ta souhrná zpráva, o které dnes mluvíme, představuje souhrn práce 14 hodnotících týmů. Je zatím tedy obrovská práce, představuje to tři roky práce. Je to hodnocení, které má hodnotu 4,2 milionu eur. Takže takovéto hodnocení je nákladné, neodpovídá na všechny otázky, ale je to typ hodnocení a úsilí, které potřebujete, abyste získali další informace o účincích. Přinesli jsme si kopie této zprávy, jsou k dispozici u vchodu do sálu. Pokud jich nebude dost, necháme vytisknout další kopie s takovou hezkou předmluvou našeho komisaře, takže výtisku budeme mít víc. Takže co k tomu můžeme říct? Nejprve se podívejme na to, co se stalo v období 2000 až 2006. A další otázka bude, jak k tomu přispěla politika soudržnosti, jak přispěla ke změnám, které jsme pozorovali. V období od roku 2000 až 2006 byl růst vyšší téměř ve všech zemích v regionech cíle 1. Trošku se zmenšily rozdíly. V Evropské 15 se e, zmenšily ve většině zemí, kromě Řecka. A to proto, že rostl region Atény. V Evropské desítce se regionální rozdíly rozšířily. A to proto, že jsme v některých hlavních městech viděli vysoký růst cíli 1 v Evropské 15 jsme měli v průměru 2% růst HDP na hlavu v porovnání s 1,4% v regionech, které nedostávaly žádnou pomoc. Takže vidíme, že se podíváme na to, co se stalo v celé Evropě a, a vidíme tam pozitivní vývoj. Ale z toho nevidíme, jaký byl příspěvek politiky soudržnosti. Takže, jak jsme říkali, jak vidíme tady, úspěch politiky nemůžeme posuzovat podle toho, když se podíváme na statistiku, protože tady působí další faktory. A proto jsme se ptali, položili jsme pět otázek. Za prvé, bylo financování v dostatečně velké míře, aby to něco změnilo. Za druhé, bylo zaměřeno na relevantní faktory. Za třetí, ukazují makroekonomické modely pozitivní dopad na růst. Za čtvrté, byl růst lepší v regionech, které dostávaly pomoc. A za páté, máme konkrétní důkazy nějakých pozitivních výsledků v různých tématických oblastech. A naštěstí na všechny to otázky můžeme odpovědět ano. Takže jsme přesvědčeni o tom, že politika soudržnosti měla pozitivní a značný dopad na hospodářskou soudržnost Evropské unie v období, které jsme posuzovali. Finanční prostředky byly značně vysoké, zvlášť v regionech cíle 1. Představovaly 2 až 3 celkových pevných investic v regionech cíle 1, včetně soukromých investic – a měli jsme plus 1% HDP za rok, to byl nárůst v Portugalsku a v Řecku, to vychází z jednoho z těch modelů. A víme také na základě hodnocení a důkazů, že ERDF se zaměřoval na hnací motory růstu, které vyplynuly ze všech ekonomických teorií, to znamená podniky, investice do podniků a infrastruktury. Když se podíváme na to, jak velké ty investice byly, výdaje na politiku soudržnosti v porovnání s hrubými eh, ročními průměry kapitálu v různých vládách. Je to zvlášť v evropské desíce vysoké. Tam vidíte, že EFDF představuje 14,37 hrubého nebo hrubých eh, kapitálových průměrů jednotlivých vlád. Takže vidíte, že to byla opravdu velká injekce z hlediska těchto zdrojů. Potom, když se podíváme na některé výsledky z modelů, máme tady jenom jeden výsledek, místo toho, abychom to příliš komplikovali, vzali jsme si model Quest, to má na starosti DG ECFIN, a podívali jsme se na kumulativní čistý účinek politiky soudržnosti na HDP. A z toho vidíme, když si vezmeme Evropskou 25, od roku 2000 do roku 2009 máme kumulativní čistý účinek na HDP ve výši 0,7 a do roku 2015 to stoupne na 2,4 a vidíme tady značný dopad v evropské desítce a poněkud méně podstatný v evropské patnáctce. Nicméně toto je výsledek z nějakého modelu a ten model vychází z teorie, která se zabývá tím, jak funguje ekonomika. Potom jsme ty šablony investic nechali projít tímto modelem a vidíme, jak přispívá politika soudržnosti. A je zajímavé, že máme další model, model Herman. Ten má úplně jiný základ a ti, kdo sestavují ty modely, se ne vždycky zhodnou. Nicméně z obou modelů vyplývá, že tato politika měla kladný dopad na HDP. Na dalším obrázku vidíme, jak to vypadalo s investicemi. Takže, když se na tu mapu podíváte, Chceme vám jenom ukázat, že tady máme trošku různé strategie, které jsou platní v různých částech Evropy. Zelené oblasti jsou ty, které investují nejvíc do základní infrastruktury. Modré oblasti investují nejvíc do produktivního prostředí, výrobního prostředí. Červená znamená lidské zdroje a růžová smíšené investice, kde jsou ty investice trošku vyváženější. Takže vidíte, že jsou tady opravdu různé tendence, pokud jde o investice. A to souvisí s ERDF, s Fondem soudržnosti. Evropský sociální fond tam není. Ukazuje vám to graficky, jaké zdroje se investují. Teď některé z těch tematických oblastí. Jako první si vezmeme podporu podniků, podnikání. Členské státy oznámily, že vzniklo přes milion pracovních míst na základě podpory podniků. To je velké číslo je to také číslo realistické, protože se na to díváme celkově, ale není to úplné a není to přesné. A to z toho důvodu, že v některých členských státech máme velice dobré systémy údajů. Lidé se opravdu snaží se sbírat údaje, zmíním konkrétně Spojené království a Německo, to jsou zvlášť dobré příklady. máme jiné členské státy, které se tolik nesnaží, pokud jde o sběr údajů o vytvořených pracovních místech a to chceme vylepšit do budoucna. Je možné, že v některých oblastech se počítalo dvakrát, v jiných oblastech jsme se naopak nedopočítali. Ale když to vezmeme dohromady, pokud je o počet vytvořených pracovních míst přes všechny naše programy, toto je číslo, ke kterému dospějeme. Pak jsme se pokusili prověřit nové metody hodnocení, o kterých mluvil Dirk. A zvlášť nás zajímá využití nejlepších metod, které jsou k dispozici především takzvanou counterfactual method. To je třeba v podpoře podnikání nebo v opatřeních na podporu lidských zdrojů. Porovnáváme podniky, které podporu dostali a ty, které ji nedostali. Ex post se to dělá špatně, když to nenaplánujete předem. Také to závisí na tom, jestli máte k dispozici údaje. Nicméně zjistili jsme ve východním Německu vyšší investice na pracovníka v podnicích, které podporu dostaly, než v podnicích, které žádnou podporu nedostaly. Takže grant 8 tisíc eur vede k 11 až 12 tisícům investic navíc a to ukazuje, že ta politika je opravdu dobře využitá. A chceme tuto metodu využít v budoucnu víc. Dnes dopoledne jsme měli setkání odborníků, byli tam tři odborníci na generálním ředitelství regionu z Itálie, Švédska a Spojeného království. Byl to takový brainstorming Uvažovali jsme o tom, co bychom mohli udělat, takže v budoucnu bychom se této oblasti chtěli věnovat víc a chtěli bychom také, aby členské státy se této oblasti věnovaly víc. Tato metoda využívá ekonometrické techniky, ale vede to k zajímavějším výsledkům a vyvolává to také určité politické otázky. Když se podíváme na podporu podniků, na konci toho hodnocení klademe otázku, a je to otázka do debaty mezi vámi, mezi členskými státy, jestli by finanční podpora z ERDF měla směřovat i do velkých podniků, anebo jestli to ty podniky zvládnou sami. A já myslím, že abychom mohli odpovědět na tuto otázku s konečnou platností, potřebujeme víc úkazů o tom, do jaké míry jsou účinné různé formy podpory pod, pro podniky. Sami to udělat nemůžeme na úrovni komise. Tady musíme povzbudit členské státy a regiony, aby provedli důkladnější hodnocení, aby skutečně posoudili účinnost jednotlivých zásahů. Třetí otázka zní, co jsou správná měřítka a ukazatele u podpory podniků. A já jsem se dívala na tuto prezentaci včera večer a najednou jsem si říkala, v současné hospodářské situaci možná chceme eh, poměřovat zajištěná pracovní místa. My jsme mluvili v posledních letech o tom, že zajištění pracovních míst není měřítko účinnosti politiky. Kdežto v 90. letech jsme se možná pokoušeli zachovat pracovní místa, ale teď v 21. století se spíš pokoušíme vytvářet pracovní místa v nových oblastech. V odvětvích, která jsou náročné na znalosti. A další problém je ten, že velice těžké je vědět, co poměřujete když se díváte na eh, zachovaná, zachráněná pracovní místa, když se podíváte na podniky, které dostaly podporu, je otázka, jestli jde o zachování pracovních míst. Nově vytvářená pracovní místa, to se obecně snažíme poměřovat, ale mluví se o tom, jak se poměřuje nově vytvářené pracovní místo, kdy se to poměřuje, protože je tady vazba mezi vytvořenými pracovními místy a zvýšenou produktivitou. Ale může to fungovat dvěma směry, záleží na typu podpory. Dalo by se říct, že se investuje do zařízení podniku, znamená to, že se vytvoří nové pracovní místo pro ty, kdo budou obsluhovat to nové zařízení a dlouhodoběji to povede ke zvýšené produktivitě. Ale může to fungovat i naopak. Možná investujete do zařízení a proto nebude nutné, abyste měli tak velký počet pracovních míst, ale v průběhu času možná dojde ke zvýšení obratu a proto vzniknou další pracovní místa. A proto jsem vám chtěla vysvětlit, že nemáme jednu jednoduchou metodu, která by se hodila na všechny podniky a na všechna opatření pro podporu podniků. Když bychom teď přešli k dopravě, jaké jsou výsledky, které vyplynuly z investic z ERDF. ERDF spolufinancoval 13 všech nových vysokorychlostních železničních tratí a 24 prodloužení dálnic v tomto období. My víme, že toto číslo bude mnohem vyšší, až dostaneme údaje z hodnocení Fondu soudržnosti. Takže EDF spolufinancoval 26 7734 km dálnic, které byly v Evropské 15 dokončeny a modernizaci 3000 km železničních tratí. Vyzkoušeli jsme jeden model, model Trends Tools, který využívá společné výzkumné centrum v Seville, ale to nám nevyhovovalo. Chtěli jsme vědět, jak to vypadá z HDP a na prostředí. Možná budeme potřebovat nový model, nebo až budeme mít údaje z Fondu soudržnosti, možná uvidíme, jestli můžeme Transtool použít znovu. Problém byl ten, že aby Transtool fungoval, silnice nebo železnice musí být mezi dvěma místy. Nesmí jít jenom o část třeba část silnice a o to šlo v EDF, takže nad tím se ještě musíme budoucnu zamyslet. Vyhodnocení vyvolává otázky, samozřejmě jsou to otázky pro debatu, k zamyšlení a možná, abychom s tím také něco udělali. Za prvé, vysokorychlostní železnice. Vyhodnocení nebylo úplně nadšené z toho, jaké výhody přináší investice zdrojů pro politiku soudržnosti u vysokorychlostních železnic, protože náklady jsou vysoké a nejsou tady jednoznačné výhody pro regionální rozvoj. Takže se to musí posuzovat případ od případu. Pak tady byly otázky, co se týče podpory pro přístavy a pro letiště. A doporučení bylo takové, že bychom spíš měli uvažovat o přístupu k letištím a k přístavům a neměli bychom se pokoušet financovat věci, které stejně zajistí trh. A pak tady byla otázka, možná, že zajdeme dál než to hodnocení, ale klademe otázku, jestli bychom měli financovat silnice v Evropské 15. Evropské 12 je plně jasné, že potřebujeme modernizovat silnice, aby došlo k hospodářskému rozvoji, aby se zlepšila kvalita života i z bezpečnostních důvodů. Ale v Evropské 15 už dlouho stavíme silnice a je otázka, jestli musíme stavět dál víc. Zvlášť vzhledem k tomu, že politika se přesunuje spíš nebo přiklání spíš k zeleným investicím. To je tedy otázka pro diskuzi. Když teď půjdu dál, řekneme si něco o sociální a územní soudržnosti. Protože tento proces hodnocení upozornil na to, že někdy si dáme věci do jedné škatulky a lidé si myslí, že věci se týkají jenom hospodářské soudržnosti, ale to tak není, protože v této politice jde i o sociální a územní soudržnost. A řada z oblastí, kde investujeme, nepovede k hospodářskému růstu, ale jsou velice důležité jak pro sociální, tak územní soudržnost. Nicméně účinky v oblasti sociální a územní soudržnosti je obtížnější poměřovat. Jedna třetina RDF v cíle 1 36 z cíle 2 byly zaměřeny na sociální cíle a územní rovnováhu a ne na hospodářský růst. Takže Není správné říkat, že když nevidíme snižování hospodářských rozdílů, je to neúspěch, když dosáhneme jiných věcí, které jsme stejně také chtěli dosáhnout. Tyto investice jsou především do environmentální infrastruktury a plánování a rehabilitace. Takže máme důkaz toho, že došlo k navýšení v domácnostech v regionech, které jsou na tom špatně, co se týče napojení na čistou eh, pitnou vodu 14 milionů obyvatel a kanalizace 20 milionů obyvatel. Máme také případové studie, které ukazují, že došlo ke značnému vývoji, pokud jde o renovaci a regeneraci vesnic – center měst, starých průmyslových území a památkových oblastí. Problém je ten, že velice těžké, v podstatě nemožné kvantifikovat, jaký je dopad takovýchto investic. Ale abych uvedla takový příklad toho, jak je to provázané v této politice. Dnes dopoledne na té schůzi, na které jsem byla, jsme slyšeli příklad ze severovýchodu Anglie, kde jeden podnik, německý podnik, začal působit činnost, začal vyvět činnost. Ptali jsme se jich, kolik vytvořili pracovních míst, jaký měli obrat a proč jsou právě na tomto místě. A oni v podstatě říkali, že do značné míry je to v důsledku renovace tohoto města. V podstatě proto, že se dál rozvíjejí prvky, které přispívají ke kvalitě života v tomto regionu. Samozřejmě mělo to i ekonomické účinky, ale jsou špatně postižitelné. Jak jsem říkala, Když děláme případové studie, když posíláme vyhodnocení do různých regionů v Evropě, vidíme, že se vylepšuje kvalita života a dochází k lepší územní rovnováze, ale nemáme žádné ukazatele k tomu, bychom to mohli změřit. Nad tím musíme dál uvažovat, nejsme si úplně jistí, jestli vůbec existuje nějaký ukazatel, který, když ho vložíme do systému Eurostatu, přinese výsledky v dřívějším stádiu. Vidíme omezený účinek na růst, ale posílené podmínky pro udržitelný rozvoj na základě snižování sociálních a územních rozdílů. A závěr pro naši politiku je takový, že výsledky politiky soudržnosti zacházejí dál, než je hospodářský růst. A tato politika má proto vícenásobné cíle, ale musíme jasně jim mluvit o tom, čeho chceme dosáhnout prostřednictvím financování EDF a jaká je vazba na regionální rozvoj. Takže až lidé budou připravovat programy, než se rozhodnou, jestli budou investovat do takovýchto oblastí intervencí, potřebujeme jasnou logiku, potřebujeme přesně vědět, proč to děláme a co to změní v našem regionu. A teď, když přejdeme ke konkrétnímu případu v rámci cíle 2, nějaký čas jsme tomu věnovali. A sice regiony cíle 2 mají eh, nižší eh, dotace víc jak 40 eh, euro na hlavu na rok. A v podstatě toto je vlastně takovým kontrastem dlouhodobý, k dlouhodobým problémům, které existují v těchto regionech. Takže je obtížné dohlédnout, jak tyto relativně malé množství peněz, mm, jak by to mohlo mít dopad mm, ke vztahu, ve vztahu ke statistikám, které máme na regionální úrovni. Ovšem, zaznamenali jsme jednu věc. Mm, cíl 2 v mnoha případech působil jako katalyzátor katalyzátor pro vývoj dlouhodobé strategie zaměřené na restrukturaci. A účinnost se odráží právě v dalším růstu a to do té míry, že eh, regiony dosáhly mm, eh, dobré úrovně, lepší než úrovně eh, než regiony, které měly méně problémů. Ukazatele dalšího vývoje, tedy cíle dvě, První bod Vize a závazek regionální politiky a příslušných aktérů je klíčová věc. To jsme sledovali v mnoha studiích. Zjistili jsme, že je to nejdůležitější prvek pro cíl 2. A pak, jsou to, pak je to specializace, která v těchto regionech existuje. Je jedno, jestli se investovalo do regionu jestli má tento region tedy dlouhou historii třeba hornictví nebo historii stavby lodí nebo Mm, jsou tam umístěny místní malé podniky. Mm, ten region se může pohnout ku předu, může změnit svou specializaci. Ale důležitou věcí je vize a angažovanost mm, aktérů na politickém poli. Cíle 2000, cíle 2 musíme, tedy eh, cíle 2 a regionální strategie musí být zájemně propojeny a jasně potřebujeme větší výměnu názorů a zkušeností v členských státech. To bylo výsledkem vyhodnocení. A myslím si, že někdy naše výměny zkušeností eh, se spíše eh, dělají přes Interreg a tyto eh, aktivity. A zapomínáme na to, že velká, velká pokladnice know-how a poznatků by mohla být vyměňována přes právě tento cíl 1 a 2. Potřebujeme více poznatků k cíli 2, zvláště co se týče ne ani tak podporných opatření pro podniky. Tam potřebujeme důkazy také, ale potřebujeme data eh, k mm, investicím do eh, sociální a teritoriální soudržnosti a je nám teď jasné, že eh, v regionální mm, konkurenceschopnost je důležitá, protože Ehm, to není jediný prvek, na co se tyto regiony soustředují, také se soustředují na teritoriální a sociální soudržnost a to je něco, co si myslím nám trošku, eh, trošičku se ztratilo eh, z ehm, naší eh, pozornosti. Takže se chci ještě věnovat ehm, posledním slajdům. Týká se to mm, systému managementu a implementace. Už jsem to ukazovala minule, když jsem tady byla, ale chtěla jsem vám pouze připomenout tuto věc, protože ji považuji za důležitou. Země EU 10 mm, měly jenom krátkou dobu na implementování fungování programu a měli omezené zkušenosti. Ovšem, eh, vedli si daleko lépe, než, si možná, eh, než nás varovalo mnoho lidí na samém začátku. Ehm, strach z různých ehm, potíží eh, se nedostavil a toto všechno mělo významný dopad na účinnost politiky a jednoznačně se tato pozitivní efekt potom přelil i do další politické oblasti. Ale byla tady slabá místa a to jsou věci, které musíme vylepšit a v současném období a také do budoucna. Hlavně jde toto se vztahuje hlavně jak k EU10, tak EU15, Eh, Sou, jde o to se soustředit na eh, procesy, na finanční kontrolu a eh, neměli jsme dostatek, no dostatečně jsme se nesoustředili na výsledky programu a jejich účinnost. A také naše vyhodnocení nebylo adekvátně podpořeno konkrétními ukazateli. Takže to jsou oblasti přes celou Evropskou unii, musíme je vylepšovat a já si myslím, že se tady v budoucnu přijdeme s dalšími návrhy tak, aby politika byla více soustředěná na výsledky a méně, aby se koncentrovala na, to, na, na výdaje. Alespoň u nás, my občas znám, čas lidé říkali, byli jsme úspěšní, utratili jsme peníze, vydali jsme peníze a my na to odpovídáme, že to vlastně nestačí. Takže dopady na budoucí politiku. Krátce. Máme celou širokou paletu hm, cílů v politice soudržnosti sociální, hm, ekologické a ekonomické. A to je jedna ze silných stránek politiky. Neříkáme, že je to slabé místo politiky. Ovšem, toto musíme hm, vidět v implementaci a také ve vyhodnocení. A neměli bychom zapomínat na sociální a ekologické cíle, když tady mluvíme o ekonomických cílech. A dále se potřebujeme prioritu, která bude přiřazena různým cílům, priorita, která bude jasná, až budou programy definovány. A také potřebujeme lepší ukazatele. Rovněž Věříme v to, že se musíme soustředit na, eh, na financování v každém regionu. Tím nechceme říci, že bychom neměli mít eh, širokou paletu cílů, ale měli bychom se zároveň koncentrovat na eh, financování. Je tady omezený počet politických oblastí a opatření, jak zajistit kritickou masu. Není to jenom jeden cíl. Politická opatření si myslíme, a to také vyplynulo z vyhodnocení, nemohou být specifikována a priori. Měla by být v souladu s potřebami regionu. Takže vyhodnocení nám říká, že je na nejvíc důležité, aby regiony si definovaly e, své cíle, a svá politická opatření. Ovšem, my bychom si přáli daleko více, my bychom chtěli být daleko pevnější do budoucna. Každý však ví, Eh, co to, jaká jsou mm, politická opatření a cíle a jak eh, bude upoměřován úspěch, protože v minulosti jsme měli politická opatření, eh, měli jsme přiřazené finanční prostředky a pak se vrátíte a zeptáte se, kde jste byli úspěšní. A lidé to ani pořádně neví, protože to předem si nepromysleli, co vlastně chtěli změnit. A tady nejde jenom o to stanovovat nějaký cíl. Pokud nevíte, jaký přesně, jestli je to tedy dobrý cíl a e, cíl rozumný, který je založen na nějakých minulých zkušenostech. Ať je volba jakákoliv politických opatřeních, musí být legitimizována, legitimována ve světle strategií Evropské unie. Tak a teď hnutí. Vyhodnocení ukazuje příspěvek ERDF e, na ke snížení nerovností. EU25 jako celek může jenom získat politikou soudržnosti. Máme více znalostí o tom, co naplnila, jaké sliby naplnila politika v jednotlivých politických oblastech doprava, životní prostředí a podpora podniků. A také můžeme ukázat, že politika přispívá k více věcem než jenom růstu. Lepší životní prostředí a také sociální benefity. Víme daleko dnes lépe, jak vyhodnocovat, ale máme ještě daleko více otázek, hm, které musíme zodpovědět. Myslím si, že v tomto stádiu víme více, ale stejně tak více víme o tom, jak málo víme. Ale více důkazů, více poznatků se objeví, je to na cestě, budeme zveřejňovat um, Interreg um, a urbání vyhodnocení tento měsíc. Um, fond soudržnosti ISPA bude ukončen v polovině příštího roku, ale první výsledky už budou k dispozici tento rok. A další věc, která mm, se objeví, eh, eh, vznikla nová, nový síť expertů, eh, tady má jít o zjednodušení programů 2007 až 2013 v každém státě a tyto zprávy zveřejníme od konce tohoto roku, začátkem roku příštího. Takže mm, ještě nemáme úplně perfektní poznatky, je to daleko lepší, než tomu bylo dříve, ale myslíme si, že, jsme, že máme za sebou dobrý začátek a doufáme, že Eh, se nám podaří povzbudit členské státy a regiony, aby prováděli více vyhodnocení, tak abychom mohli budovat tyto, eh, tyto poznatky, protože žádné vyhodnocení vám nepodá odpověď na každou otázku, ale když budeme mít určitou sadu vyhodnocení a budeme to provádět průběžně se stejnými výsledky, pak můžeme mít důvěru a pak můžeme využívat těchto výsledků a můžeme se pohnout ve změnu, změny naší politiky, pokud to bude zapotřebí. Děkuji vám. I think I, I can... Já myslím, že jménem kolegu mohu říct, že to bylo opravdu užitečné. Je to dobré nejenom pro dnešní dopolední, odpolední diskuzi. Takže můžeme se zahájit do debaty a Markus Fípr je první na seznamu řečníků. Markus Fípr, prosím, máte slovo. Ja, herzlichen Dank. Ano, děkuji. Arnovi a, a paní Gaffy za tento velmi precizní výklad. Chtěl bych povořit o dvou, třech bodech, které podle mě už by měly dopady na další období. Jednak mě zajímají vaše zkušenosti eh, z, různých, eh, z různého provádění fondů soudržnosti, pak eh, regionálních fondů a podobně jestli to je příliš byrokratické propojení, eh, dokonce jste řekli, že vyhodnocení eh, bylo časově trošku eh, posunuto, mluvili jste tady o zprávách syntézy. Není to všechno moc komplikované? A nemohlo by to dokonce vést k závěrům, takovému závěru, že Fond soudržnosti a EFRE může, musíme sloučit dohromady v příštím období i z důvodu větší účinnosti. To je jedna otázka. Pane Anere, vy to, vy na to asi budete zvyklí. Zase nemusíte být úplně přesný, ale zcela jistě mi podáte e, správnou odpověď. Druhá otázka se vztahuje e, na zemi, jako je Řecko. Eh, od roku 2000 do 2006 eh, tam také docházelo k porušování paktu stability, to bylo známo. A vy jste říkal teď, že Řecko je kvazi eh, jedinou zemí, kdy ony nerovnosti nabyly na váze. Mluvil jste o Atenách, tímto jste to zdůvodňoval. Ale já se ptám, na toto v zemích, které se opakovaně, opakovaně porušují kritéria stability, můžeme tam mít jistotu, že evropské peníze, tedy peníze ze evropských strukturálních fondů, budou použity tak, jak to odpovídá našemu obsahovému zadání. Neexistují tady zvláštní kontrolní nástroje, které by toto zaručily? A možná byste ještě e, s ohledem na aktuální situaci mohli odpovědět na tuto otázku. Proč komise ještě Ehm, jeden článek z nařízení o soudržnosti si nevzala e, za základ, tedy mm, země, která dramaticky porušuje stabilita, kritéria stability, že by se, pokud tedy komise něco navrhne takového, tak e, by takováto země byla vyloučena z e, Fondu soudržnosti. Proč se to nestalo? Proč se o tom ani ještě nezačalo přemýšlet? To je dost konkrétní otázka. A pak ještě další dotaz. Ten se vztahuje k budoucnosti strukturální politiky. Pomýšlí komise na to mm, najít nějaký automatismus, který by v budoucnu mohl nějakým způsobem um, já si nemyslím, že taková země, která porušuje kritéria stability, by měla čekat na návrhy komise a že by se pak zase měly předkládat na stůl nějaké kompromisní návrhy. Ale do budoucna se chci zeptat, jestli jste mysleli, pomysleli nějaký automatismus, který by fungoval třeba v případě zemí, které mají tak závažné problémy a způsobují eh, problémy, že by se automaticky uplatňovaly sankční mechanismy právě přes tyto fondy. Pak eh, ještě obsahová otázka paní Gafy se ptala, jestli z našeho pohledu by bylo možné mm, podpořit stavbu silnic v EU15. K tomu bych chtěl říct toto. Proč ne? Proč ne, když mm, to poslouží také otevření východoevropských eh, cest. Budeme mít spojení východ-západ, bude to eh, toto spojení. Proč by to nebylo, nemělo být možné i v rámci EU15? Já si myslím, že by to přímo také eh, přišlo, bylo by to ve prospěch ze východoevropských států. A proto bych vyslovil doporučení ano, protože to patří k regionálním rozhodováním. Ano, děkuji vám. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Alžběta Okačenská. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já mám tři otázky. Ale nejprve bych chtěla říct, že vůbec nepochybuji o tom, že fond soudržnosti byl úspěšný. A pokud jsme od něj očekávali ještě víc, stejně můžeme říct, že se toho podařilo opravdu hodně dosáhnout. Otázky jsou následující. Je možné posoudit jednotlivě, politiku soudržnosti a její dopad na regiony, kromě jiných aspektů politiky. A druhá otázka se týká toho, co to už zaznělo. Je nutné využít marketingové nástroje za účelem realizace iniciativ v rámci politiky soudržnosti, pokud o image Evropské unie – Přeci to nejde tak, abychom se chopili nějaké iniciativy, aniž bychom řekli, že ji financuje Evropská unie. A třetí otázka. Možná, že k tomu nebyl žádný výzkum, ale možná jste se to pokoušeli sami zjistit. A totiž, jaká je přístupnost fondů, dostupnost fondů v jednotlivých členských státech? Pan Pípr mluvil o byrokracii a o tom, že máme jednu Evropskou unii, takže pravidla by měla být všude stejná, co se týče příjemců. Ale mně připadá, že v některých členských státech je snadnější než v jiných získat takovéto prostředky. Tak když porovnáte kritéria a postupy, dokumenty, které třeba musí předkládat příjemci, aby dostali finanční prostředky. Pokusíte se reagovat? Ano, děkuji. Nejprve k tomu, co říkal pan Píper, jestli dovolíte. A on cohesion fond, regional fond. Činnosti, fond soudržnosti, regionální fond. Ano, to v minulosti eh, bylo velmi komplikované, protože v regionálním fondu jsme měli eh, takový postup programového plánování, zatímco ve fondu soudržnosti mm, mm, pracovali specifické projekty. Potom na období 2007-2013 jsme ten, tyto projekty z Fondu soudržnosti integrovali do regionálních programů jednotlivých zemí a myslím si, že to byl první krok ku předu. Ale ukázala se jedna věc. Pořád ještě tady zůstává um, celá řada věcí, které se překrývají. Částečně jsou to i rozpory mezi uh, oběma nařízeními. Vezmu jenom jeden příklad toho, co už mezi tím bylo eh, napraveno. Eh, velký projekt eh, ve Fondu soudržnosti byl částečně definován jinak než velký projekt v regionálním fondu. Myslím si, že když pomyslíme na budoucnost, tak jsme ve stádiu, kdy pro oba fondy můžeme zavést stejná pravidla, a měli bychom stejná pravidla zavést. Jestli ještě půjdeme o krok dál, to bude čistě politická otázka. Jestli můžeme jít o krok dál a říct, že eh, fond soudržnosti eh, rozpustíme eh, v regionální politice, která bude pokrývat obojí, to je mm, obtížná otázka, ale když už uděláme další krok pro oba fondy, tedy pro eh, implementaci obou fondů a to uděláme v jednom a téže programu. A když tam budou platit stejná pravidla, tak by už to znamenalo velký krok upředu. Zbytek už by bylo jenom rozhodnutí, eh, kdy řekneme, potřebujeme pro přiřazení prostředků opravdu dva různé fondy, anebo toto můžeme udělat podle společných pravidel eh, jednoho fondu. Řecko a Pakt stability. Nejprve si říct, ano, je pravda, že eh, regionální nerovnosti, mm, rozdíly v rámci Řecka eh, nabyly na síle, což eh, je dosti vysvětlitelné razantním růstem. Speciálně se to týká Aten v posledním období. Zvažovali jsme si, že v souvislosti s makroekonomickými problémy v Řecku zvažovali jsme, jak mm, přistupovat k těmto bodům i do budoucna v rámci politiky soudržnosti. První bod, který musí být jasný, je toto. Nemůžete mít trvale udržitelný růst, když zároveň nemáte stabilní makroekonomické rámcové podmínky, což znamená, že obojí se nutně musí doplňovat. Zvažovali jsme si v případě Řecka, jestli by mělo smysl v tomto období eh, fond eh, soudržnosti využít eh, mm, a předložit to jako návrh Radě ministrů, eh, takže by byl vyloučen tedy Fond soudržnosti pro Řecko. A došli jsme na naší úrovni k tomu závěru, že v Řecku v zásadě to jediné, co dnes eh, existuje na prostředcích, tak aby se vůbec umožnil další ekonomický vývoj, aby se dostal do chodu, tak to jsou ty peníze, které tady jsou k dispozici ze strukturálního fondu. A to, eh, tady jsme trošku váhali dosud v, té, v této otázce. Ovšem, Neměl bych eh, zatajovat jednu věc, co se týče budoucnosti, tak eh, s našimi kolegy z generálního ředitelství, které se zabývá ekonomickými a měnovými záležitostmi, se chystáme zvážit, jestli bychom nemohli mít systematičtější, systematičtější podmínky na jedné straně mezi strukturálním fondem a na straně druhé makroekonomické politickou, politikou stability. Jestli bychom neměli zavést něco takového. Přitom pro nás platí toto, eh, takovéto eh, podmínky, systém podmínek by probíhal na třech úrovních. První úroveň je makroekonomická stabilita. Tady eh, zní otázka takto. Necháme to tak, jak to máme dnes? fond soudržnosti plus ještě eh, další možnost eh, tento fond soudržnosti na návrh komise rozhodnutím rady vytěsnit. Mělo by se to všechno soustředit a rozšířit na celý strukturální fond a místo eh, politického rozhodnutí, jestli bychom neměli zavést nějaký automatismus, kdyby v určitém bodě v makroekonomickém stabilizačním procesu nastal okamžik, kdy se řekne stop, Teď už prostředky eh, nebudou platit, budou výmuty až do chvíle, kdy bude předložen nějaký věrohodný akční plán, mm, a který ukáže, že věci budou zase v pořádku. To je věc, o které se teď přemýšlí, o které se diskutuje. Dnes ještě nejsme v bodě, kde bych vám mohl říct, že to tak to eh, se bude odrážet v budoucnu v našich návrzích, ale zcela jistě je to bod, o kterém musíme přemýšlet. Další věc, o které musíme také přemýšlet, to se týče kondicionality. A to je otázka toho, jestli a jak v budoucnu můžeme zajistit lepší propojení mezi na jedné straně národními reformními programy, které existují v rámci Evropa 2020, které by měly být takto schváleny, a na straně druhé strukturálními fondem. Jinými slovy řečeno, jak můžeme zajistit to, že strukturální fondy Ehm, při uskutečňování reformních programů, ať jsou to programy trhu práce nebo cokoliv jiného, Tedy když se eh, uskutečňují tyto reformní programy, jak tyto fondy mohou na pomoci? Eh, není to jenom trh práce, padl tady i jiný návrh, nevím, jestli jste to viděli, návrh pana profesora Montyho, který říkal, že eh, při uskutečňování vnitřního trhu Ehm, by měly být zavedeny určité rezervy, kdy se řekne malé procento prostředků ze strukturálních fondů budou uvolněny až tehdy, když nějaká země splní podmínky naplnění nebo ukončení vnitřního trhu. Tady mm, máme mnoho nápadů, já si myslím, že tyto věci musí být pečlivě proskoumány a prodiskutovány. A na konci to budou důležitá politická rozhodování to chci upozornit, že to není jenom technická otázka, ale měli byste vědět, že se o takových problémech přemýšlí a pracuje se na tom, jak by eventuálně takovýto konstrukt mohl vypadat. A ještě poslední úroveň, která zajímá zvláště nás na poli strukturální politiky, to je úroveň tato úroveň. Jak můžeme dosáhnout do budoucna toho, abychom se při naší práci v vozovkách um, v našich kontrolní práci více mohli soustředit na účinnost politiky na místě a méně trošku méně klást důraz na detailní um, mechanismy eh, správní a systémy financování. To je také bod, na kterém pracujeme a kde se musíme postarat o to, jak by se dalo taková věc nejlépe vyřešit. Takže tři roviny. Vlevo máme makroekonomickou stabilitu, uprostřed eh, je tady propojení k reformním programům a základní rovina pro nás je otázka toho, jak bychom nejlépe mohli zajistit ehm, to, že v době, kdy veřejné finanční prostředky eh, jsou velmi omezené, eh, tak aby tam poníze ze strukturální politiky mohly eh, financovat smysluplné rozumné projekty. A dostávám se ještě k další otázce, a sice jestli dopady politiky soudržnosti v oblasti jestli jsou izolovatelné, tady je taková kauzální souvislost. Má odpověď zní takto. Není to možné jenom na základě jednoduchého pozorování statistických dat, protože mm, musíme pak přejít k relativně komplikovaným analýzám modelovým a mm, každý sám mm, za sebe má problémy. To znamená, náš dosavadní přístup vypadal tak, že jsme pracovali s více modely zároveň, které mají různý původ a vždycky se pokoušíme zjistit, co nám ty modely přinesou a až uvidíme, že e, různé modely nás přivedou ke stejnému výsledku, pak můžeme mít větší důvěru v takovýto model. Podle mého názoru, ale Veronika nám k tomu také může něco říct, máme málo informací, které by byly srovnatelné je zatím málo informací, které by detailně analyzovaly, jak vypadá přístup k fondům v jednotlivých zemích. Ale podle našich zkušeností, aniž bychom to teď dokládali nějakou systém, systematickou analýzou, tak podle našich zkušeností je e, správné, že různé země v, různých, v různém rozsahu mají přístup k prostředkům fondu a mělo by se jim to buď podle situace ulehčit nebo stížit, přičemž někdy eh, národní legislativy eh, situaci někdy stěžují více, než by bylo nezbytné. Tam, kde jsme narazili zcela jasně na tyto případy, tam jsme s postiženými regiony nebo členskými státy navázali kontakt, abychom je přesvědčili o tom, že e, jejich národní zákony musí změnit. A pak je tady jeden problém, který stále znovu pozorujeme, to je problém um, v strach nebo e, finanční kontroly, strach finanční kontrol EU. Jestliže my stanovíme nějaké pravidlo, tak jde o to, abychom na jednotlivých úrovních na regionální úrovni, někdy to bývá lokální úroveň, abychom to prostupně projeli všechno, tak aby pak byla obsáhla i implementační pravidla a nemělo by to být jenom nějaká obava, že někdy přijde komise, pak se státy na národní úrovni cítí určitě jistěji, a na regionální úrovni to pak může být na 140% místo 100%. I tady se pokoušíme navázat dialog se členskými státy a regiony a dosáhnout něčeho, ale ještě pořád, upřímně řečeno, jsme se nedostali moc daleko. Vážení kolegové, máme na seznamu řečníků 11 osob, takže musíme být struční. Elizabeth Štretrová. Nejprve chtěla poděkovat Chtěla bych vám pogratulovat k velmi dobré zprávě. Nejprve jsem si říkala, no dobře, zpráva mm, ex post, to zase nebude tak zajímavé. My se vlastně zajímáme pro, za, mm, o období 2007 a 2013 a zajímá nás to, co bude. Ale to, co byste z toho udělali, mm, z této analýzy, to je vynikající, protože je to skutečně e, něco, kdy se můžeme poučit z chyb z minulosti a proto vám chci pogratulovat. Mm, ještě bych chtěla trošku přispět mm, k ostatním otázkám. Bylo řečeno, ano, to se nedá poměřovat a jak se to vůbec má měřit. Mimo jiné, to, co pro vás je důležité a co já také chci podtrhnout, a sice vytváření pracovních příležitostí, jak se to může podařit. Jak mm, to můžeme poměřovat třeba v oblasti dopravy, nebo jestli job creation můžeme poměřovat, když teď budeme zvažovat to, jestli budeme mít politiku, která bude příznivější z klimatického hlediska. Tady eh, existuje zpráva Evropského parlamentu k tomuto tématu ehm, ve výboru pro zaměstnanost, ehm, tedy vůdčím výborem eh, a tam existuje velice dobrá spolupráce s tímto výborem eh, paní Westfal. A Myslím si, že v tomto výboru přijde celá řada podnětů a informací o tom, jaký existuje potenciál pro další vytváření pracovních míst, e, protože jsme e, se dívali i na národní situace a já proto velmi doufám, že e, to tak budou zapracovány vaše úvahy. Druhá věc, která je pro mě důležitá, byrokracie a kontrola. To je to, co jste říkal naposled, pane Anere stra, velký strach, že to bude probíhat velmi byrokraticky a že to potom, že bude tady obvinována EU, protože tam se odehrává byrokracie na celé jiné úrovni. Já si myslím, že tady existuje jedna chyba. A ta se v této zprávě tak jasně neobjevuje, ale v ex post zprávě eh, na období 2007-2013 eh, by mohla začít ta chyba působit, protože tam přesně se k tomuto bodu dostaneme. A sice vy jste ze známých důvodů, víme přesně, kdo u toho byl, vy, vy, tady, vy jste zredukovali kontroly na místě a já to považuji za chyb. To eh, je nejúčinnější nástroj, který máte, podívat se v místě na situaci. A komise samotná eh, přeci stanovuje kritéria a říká, jestli se podíváme na to, zdali všechny finanční položky jsou v pořádku, anebo se podívá jenom na výsledek, co z toho vzešlo. Byla vytvořena pracovní místa? je region, eh, eh, ozdravil se region zcela jasně, proto si myslím, že bychom měli vážně přemýšlet o této věci mm, mm, měla by tam být větší frekvence místních kontrol, protože tyto kontroly v místě, mm, to není tak, že přijde revizor podle Gogola, ale to je vždycky spojeno s takovým dialogem, řekne se, kde jsou potíže na naší straně, je to takový vzájemný rozhovor, kde se zjistí, jaké se chyby udělaly, kde se v implementaci musí chyby opravit. A nebo otázka, jestli by region nemusel se i hned změnit své metody, aby dosáhl více svého cíle, nebo co je vlastně problém. Když toto se sníží, já si myslím, že by to nenapomohlo situaci a že i Ehm, parlament by měl eh, podpořit ehm, radu, mělo by se říct, že se frekvence kontrol na místě by měla zvýšit. Pak dosáhneme daleko většího úspěchu a nemusíme pak eh, se zvyšovat byrokracie, protože pak ten strach z toho rozhovoru tady bude eh, zmizí a řada věcí se touto cestou vysvětlí. Otázka v této souvislosti je, jestli ehm, účetní dvůr můžeme přimět k tomu, že by se tyto věci dělaly jako preventivní monitoring, ještě předem, společně e, než že bychom potom říkali, vy jste udělali špatnou soutěž, vy jste udělali tohleto, nebo vy máte tyhle ty obrovské kvóty. Víme, že ehm, ta věc s rokem 2006 to bylo něco, co nás velmi zaměstnávalo. A proto si myslím, že možná bychom to mohli otestovat, mohli bychom po dohodě se členskými státy e, si říct, tak to otestujeme spolu s účetním dvorem a podíváme se, jak bychom mohli dojít e, k monitoringu e, orientovaného podle výsledku. A takto to aplikovat a takto byrokracii snížit. A poslední bod. Já to vidím trošku kriticky, co jste říkal. Mm, vy jste říkal, že bezprostředně chcete navazovat na národní reformní plány. Já myslím, že to zničí trošku to, co je důležité v regionální politice, a to význam regionu. Eh, národní reformní plány jsou jasně národní reformní plány a to znamená, že na nejvyšší úrovni že se schvalují na nejvyšší úrovni a také implementují regiony ale poznatky mají regiony. Podívejme se na eh, zprávu Parker. Mm, eh, říkal, že mm, dosáhneme účinnosti tehdy, když maximálně využijeme znalostí těchto regionů. A proto tento přístup nepovažuji za ten nejvhodnější. I nadále mm, eh, je soudržnost naším hlavním cílem. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych položil jednu velmi jednoduchou otázku na paní ředitelku. To hodnocení, které jste prováděli, se také týkalo fondů, které jsou přidělovány těm hodně vzdáleným regionům. A v takovém případě, zda by bylo možné z té celkové studie, z toho celkového hodnocení mít nějaké konkrétní tedy výsledky týkající se využívání prostředků v těchto velmi vzdálených oblastech. Děkuji Evgenie Kirilov. Děkuji. Paní Ánere, paní Gafiová, Já bych se rád velice pochválně vyjádřil k této studii i k této prezentaci. A využij k tomu takový citát. Teď toho možná víte víc, když toho víte méně. Ten. Nebojte se dokonalosti, protože ji nikdy nedosáhnete. To je citát mého oblíbeného umělce. Alespoň máme dost poznatků, jak jste říkali. Máme dost munice v této fázi, abychom opravdu podpořili zařazení politiky soudržnosti do hlavních směrů. Je to důležité pro celou Unii. Všechny údaje, které máme, napovídají, že je to dobrý směr a samozřejmě velice důležité v této kritické situaci krize, pokud je o finanční a hospodářský rozměr, abychom tyto věci také dělali. Všichni to v našich zemích pociťujeme. A já jen chci říct, že bychom možná měli současnou situaci řešit i v tom smyslu, jak rychle můžeme tyto fondy využít. A myslím si, že toto zjednodušování by mělo začít velmi rychle a mělo by pozitivně ovlivnit celý proces. Ale některé země potřebují pomoc. Pokud vím, vy jste tady očekávali něco mnohem horšího od nových zemí, co se týče absorpce – a stejně si myslím, že nás čekají problémy. Ještě jsme se toho nenaučili dost. V poslední době moje země, jak říkal pan generální ředitel, byla vyzvána velmi zlehoučka, aby se začala víc snažit. Ano, já bych byl rád, aby mi pan Áner řekl, ne samozřejmě konkrétně, o které země se jedná, ale kolik zemí potřebuje takovéto povzbuzení v současné chvíli, protože toto je skutečně klíčový okamžik. Stále ještě mají čas, aby to dohnali, aby dobře využili zdroje, které byly přiděleny. A možná společně s kolegy v národních parlamentech musíme také pomoct, protože je to opravdu všechno velmi chválihodné. Veškeré úsilí, abychom povzbudili země, aby účinněji využili prostředky, aby včas připravili projekty. Zvlášť, jak jste říkal, u velkých projektů, které jsou napojené na dopravu a které jsou naprosto zásadní nejenom pro tyto země, ale také proto, aby byla mnohem účinnější naše spolupráce v oblasti dopravy. Takže já jsem jen chtěl poblahopřát, pochválit vás a říct, že takovéto studie a takovéto zprávy pomáhají také vyhnout se pokušení byrokracie v budoucnu, protože víme, co máme dělat. Víme, jak se vyhnout zbytečný, zbytečné byrokracii. Děkuji. Lampert van Nistelrooy. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já vám děkuji za tuto studii. Ale dává mi to pocit, že už jsme to někdy viděli. Nicméně to může posunout do diskusy na téma finančních otázek, protože to je opravdu důležité. 10,2 zvýšení HDP, to se objevilo v tom modelu, to je opravdu něco velmi dobrého. V roce 2013 budeme všichni tady opravdu mít to vysokofrekvenční zařízení. A tady máme rozpočet. který je velmi vysoký, ale přitom jsme se jednotně úplně neschodli na analytických modelech. Možná, že by bylo dobré, kdybychom si udělali takový nějaký přehled, soupis, abychom věděli, že když vynaložíme jedno euro, tak by no, nám to mělo vynést tolik a tolik na druhé straně, protože všechno závisí opravdu na tom modelu. Při té revizi půjde o to, abychom věděli, zda máme provádět více kontrol. Zda členské státy jsou opravdu z to být tedy těmi odpovědnými aktéry i ve finanční rovině. Můžeme samozřejmě říci, vyšlete do terénu více kontrolorů. My máme cíle, určitou strategii, strategii tedy 2020, která má více lidí zapojit do společnosti, být zelenější, ale teď je třeba vědět, jaký dopad to bude mít na HDP eh, při spolufinancování, protože členské státy zde opravdu nesou svou spoluodpovědnost a jsou do toho zapojeny složky veřejné sféry a přitom přesně nevíme, jaké jsou vlastně výsledky. a při počtu 27 a více do budoucna to opravdu může zabřednout. Máme tady tedy soudržnost v oblasti hospodářské, sociální, eh, v oblasti životního prostředí, ale to všechno musí členské státy vstřebat a my si musíme uvědomit, jaké to má konkrétní dopady, konkrétní výsledky. A my bychom možná tady opravdu potřebovali mít nějakou konkrétní představu, zvláště teď v době krize bychom měli vědět, jak tedy se ty jednotlivé věci konkrétně osvědčují. Mohli jsme o tom přemýšlet už dlouho a to období 2000-2006 už je dávno za námi, takže bychom už měli tady mít v ruce daleko konkrétnější výsledky zejména pokud si chceme stanovit nějaké priority, pokud chceme investovat, pokud chceme tedy, aby se ty investice prováděly z prostředky EU pro oživení ekonomiky, tak to je důležitá věc. Já jsem z EPP, my jsme měli slyšení na téma cíle 2020 a jeden švédský podnikatel nám řekl, že prostředky z fondů ze strukturálních fondů eh, by se už neměly vynakládat, protože nemají žádný dopad, žádné účinky. Samozřejmě, že se mílí. Ale pokud nejsme schopni ty účinky konkrétněji ukázat, pokud nejsme schopni prokázat eh, účinnost těchto strukturálních fondů, tak je to těžké. My potřebujeme mít opravdu politiku, která bude zcela jednoznačně dána pro všechny z hlediska odpovědnosti, protože na úrovni EU se nemůžeme spokojit cíly, které by byly příliš skromné. a strukturální politika není dostatečně podporována veřejným míněním. Takže děkuji v každém případě za tento úvod. Vy jste říkal, že u té švédské federace šlo hlavně o to, že to podkopává hospodářskou soutěž. Měli bychom přestat se státními dotacemi. Takže máte slovo, Dirk. Aner a Veronika Gafi. Dobře, začnu já. První věc, kterou jsem chtěla říct, je ta, že to vyhodnocení se moc nezaměřovalo na audit. A to záměrně. Řada lidí se nás ptala, proč jsme se nezabývali otázkou auditorů a auditu a my jsme říkali, že tomu se věnuje tolik pozornosti, že jsme se chtěli spíš zaměřit na účinky politiky. Říkali jsme si, že máme celé ředitelství pro audit, máme účetní dvůr, takže se možná spíš zaměříme na účinky politiky, ale samozřejmě celá ta záležitost byrokracie a kontrol se objevila v tom vyhodnocení. A my vidíme, že v některých členských státech a v řadě z nových členských států začali s velice byrokratickým systémem, ale postupně si v průběhu času vyvinuli účinnější systémy. Když mluvíme o inspekcích a kontrolách, abychom viděli, čeho jsme dosáhli v regionech, já osobně si myslím, že by možná bylo účinnější zaměřit se spíš na to, abychom povzbudili členské státy k tomu, aby probíhali víc, prováděli víc hodnocení toho, čeho dosáhli v regionech. To znamená, že se na to přestaneme dívat z hlediska auditu, kontroly, kdy jde o prověření toho, že někdo něco udělal a jsou tam případně nějaké postihy, pokud se něco nestalo. A to já říkám v reakci na řadu otázek. Velice často nemáme jednoduchou odpověď, když se snažíme dosáhnout nějakých změn. A my nevíme, jestli jedno euro investic v konkrétním sektoru povede k určitému výsledku. Protože v každém regionálním kontextu v celé Evropě to bude jinak. A když provedete vyhodnocení a hodnotitelé mluví s lidmi, lidé mají menší strach. Všichni se jakoby učí. Je to víc otevřené, je to upřímnější. A já si myslím, že to může vést k lepší informovanosti o tom, čeho dosahujeme na základě této politiky. A může to být taková politika, která má v sobě jakýsi aspekt učení regionům jde o to, čeho dosáhnou, záleží jim na tom a naučí se odpovídat za to, co dělají, udělají si plány, rozhodli se, že vynaloží prostředky určitým způsobem a měli by pocitovat odpovědnost. Měli by sami vědět, že potřebují se sbírat důkazy, aby věděli, jestli jsou vůbec úspěšní. Takže já jsem spíš proto, aby se dělalo v regionech víc hodnocení a ne víc auditů a kontrol ale to se ode mě dá očekávat, protože já jsem hodnotitelka, ne auditorka, takže nechám na našem generálním řediteli, aby obě strany, obě názorové skupiny smířil. Pokud jde o nejvíc vzdálené regiony, na ty jsme se konkrétně nezaměřovali, ale pokud vím, v současné době generální ředitelství regionu zpracovává studii právě o těchto regionech. Bylo obtížné postihnout všechno, takže na ně jsme se nezaměřovali. A z této činnosti nedokážeme vyextrahovat informace konkrétně o těchto regionech, nicméně probíhá samostatná studie. A další věc, naprosto souhlasím s tím, že členské státy musí nést odpovědnost, musí prokázat účinnost politik. Je to ale těžké, není na tyto otázky snadné odpovědět a v průběhu hodnocení mě také překvapilo, jak věci, které jsem měla za samozřejmé. Třeba když investujete do dopravy, dosáhnete hospodářského růstu. Já jsem zjistila, že tak to není. Akademici, odborníci nám říkali, že toto je sice teorie, ale my nevíme, jestli to tak je. Máme případy, kdy někdo někde hodně investoval do dopravy, ale nedosáhl růstu. A stejně tak jsme v minulosti vyhlašovali, že investujeme do environmentální infrastruktury, aby určitá oblast byla atraktivnější a dosáhneme růstu. Ale z písemných materiálů to také nevyplývá. Takže skutečně potřebujeme od zhora až dolů se sbírat víc důkazů, víc údajů, provést případové studie, zamyslet se nad konkrétními projekty, nad, nad celou škálou projektů. A musíme zjistit, co se vlastně mění v důsledku této politiky. Ale na tyto otázky není jednoduchá odpověď. A čím víc toho víme, a já myslím, že z tohoto vyhodnocení jsme zjistili, že když se to rozčleníme podle jednotlivých témat a podíváme se na každou tematickou oblast, můžeme se podívat na to, co máme v písemných materiálech, co máme v ekonomické teorii a co vlastně děláme. Můžeme si vzít určité případové studie, porovnávat jednotlivé země, zjistit, jaké jsou osvědčené postupy a pak snad tyto poznatky dál rozšířit v budoucnu a pak se k tomu můžeme zkusit vrátit a dát to dohromady v té souhrné zprávě. Ale víme, že toho ještě musíme zjistit hodně, ale sami to nezvládneme. Musíme to udělat s regiony a s členskými státy. A já doufám, že tím jsem reagovala na všechny tyto věci. Jen opravdu málo připomínek první věc. Ano, zřejmě budeme mít problém při zavádění častějších a systematičtějších kontrol. Ale můžeme se pokusit, a já bych se rád o to s kolegy pokusil, o intenzivnější dialog mezi regiony a našimi pracovníky, kteří jezdí do těch regionů, navštěvují je, jezdí tam na setkání, abychom víc využili tyto kontakty, abychom potom lépe pochopili, kde se ta politika osvědčila a kde ne. Co se zbytku týče, samozřejmě velice důležité je, jak říkala Veronika, dosáhnout toho, že tato kultura vyhodnocení, hodnocení, kterou zavádíme tady, pronikla i do členských států a do regionů. A aby oni měli pocit, že mohou jen získat, pokud je o zkušenosti a poznatky, znalost o tom, co se děje v jejich regionu. A na tom pracujeme v kontextu naší sítě teď, ale musím říct, že to vyžaduje změnu mentality. A další věc, kterou děláme, je studie, kterou provádí Veronika, ta je také velmi zajímavá a zabývá se nejenom hned bezprostředně po daném období dopadem této politiky, ale zabývá se také dlouhodobějším dopadem konkrétních projektů. Takže na zkoušku teď vezmeme několik projektů, které proběhly v prv, počátečním období 88, 93, 94, 99, abychom zjistili, jak po 10-15 letech vypadá skutečný dopad těchto investičních projektů, protože někdy je tam takovýto dlouhodobější účinek. Takže na tom pracujeme. Pokud jde o ty velmi vzdálené regiony, já bych chtěl potvrdit, že v rámci přípravy strategie, kterou chceme zavést v příštím roce nebo obnovit v příštím roce, tam jsme skutečně zahájili celou řadu studií, takže také jedna z nich se týká toho, že bychom chtěli lépe chápat dopad naší politiky, nebo zda naše politika třeba není dobře přizpůsobená těmto regionům, co můžeme zlepšit. Myslím si, že skutečně jsme z toho získali a získáme tedy nějaké opravdu seriózní podklady. Absorpce to je skutečný problém. Paní předsedkyně, já bych navrhoval, abychom v nadcházejících měsících zpracovali pro vás stručnou informaci o tom, jak na tom my jsme, co se týče absorpce. Když mi kolegové říkají, že teď už v podstatě uplynula polovina období a zhruba 70% prostředků ještě nebylo předěleno, ani nemluvě o platbách, ani nebyly předěleny projektům musíme se ptát, co je kde špatně. My jsme provedli analýzu, která to porovnávala s dřívějšími obdobími. V podstatě máme jednoleté spoždění. Jsme pozadu o jeden rok. Proč? Já myslím, že první vysvětlení je takové, co se stalo, a to je pochopitelné, když jsme prodloužili období nebo lhůtu pro uzavření roku 2006 o 6 měsíců vzhledem ke krizi se všechny členské státy opravdu snažily využít i to poslední euro, které pořád v systému bylo z posledního období. A to v podstatě vedlo k půlročnímu spoždění. S tím se pojí ještě několik dalších věcí, ty teď analyzujeme, ale možná, že vám podrobnější informace můžeme dát, i s konkrétními čísly. A prozatím v této oblasti usilujeme o intenzivnější kontakt s těmi zeměmi a s těmi regiony, kde máme tento konkrétní problém, patří k ním Řecko. Vaše země, pane Kirilogové, je dalším příkladem, ale je celá řada dalších zemí a regionů, kde před těmito problémy stojíme. A já myslím, že jediná věc, kterou můžeme teď udělat, je nabídnout veškerou možnou pomoc, kterou my nabídnout můžeme, abychom tyto problémy překonali. Ale prozatím nám to pořád dělá starosti. Mnohokrát děkuji. A co se týče dopravní infrastruktury, já myslím, že to není dostatečný faktor sama o sobě nepovede k růstu, ale bez slušné silnice samozřejmě do regionu nepřijdou žádné investice. Takových regionů máme hodně, regionů, které potřebují infrastrukturu, aby dospěly k nějaké minimální úrovni atraktivity pro investice. Není Peter Simon? Peter Simon? Ja, herzlichen Dank. Ano, děkuji jsem paní Gafe velice vděčen za příklad, který předtím uvedla, a sice to, co se týkalo ekonomické činnosti a silnic, protože jedna věc byla jasná. Je jasné, že často máme před sebou cíl, který se dá popsat, třeba zlepšení životní situace nebo zlepšení e, celého okolí, zlepšení něčeho, protože jsme identifikovali nějaký nedostatek. A ukazatele, podle kterých to poměřujeme, jestli došlo ke zlepšení nebo ne, ty se daj, pardon, nedají předem často popsat v rámci implementace, to je možné, anebo až post nějakém projektu. Tak například eh, mluvíme-li o silnicích, tak úspěchem může být to, že se tam více začnou osídlovat lidé, protože je pro ně jednodušší dostat se do práce do nejbližšího místa a tak dále nebo příklad z města, z kterého pocházím já, eh, to je město, které velice profituje z těchto prostředků, než nějaké znevýhodněné město. A to, tady byl účinek, který jsme vůbec neočekávali, ale dnes až po projektu to mohu vzít jako základ, jako, jako ukazatel, protože Tady bylo nebezpečí, že by se začala vznikat geta, v kterých se budou usídlovat obyvatele a že tam bude třeba jenom určitý a část německy mluvícího obyvatelstva pod 40%. A to by to vedlo k situaci, že na základě tohoto opatření najednou vznikla nová struktura obyvatel postupně se začaly tady objevovat skupiny obyvatel, které jsme neočekávali. A to zase vedlo k novým aktivitám, k novým, novému sociálnímu životu, novému obchodnímu životu a tak dále. Tedy ukazatel, který při sestavování programu nebyl, by nebyl býval možný. Nebo další příklad z města, které taky dobře znám, z Bary. E, e, situace před 20 lety, e, tu znám dobře, Tenkrát totiž nebylo vůbec možné vstoupit do, do starého města pro člověka, který um, to tam dobře neznal, někdo, kdo ne, nepocházel z tohoto města, protože, ale pak se tam investovalo hodně peněze cíl 2. Jaký je důsledek dnes? Je to kvetoucí staré město, v kterém se dobře cítím a můžu tam provozovat i ekonomické aktivity nejrůznějších forem. Ale podíváme-li se na ukazatele Eh, zaměřené na zlepšení životní kvality, tak kvality, zlepšení kvality života ehm, eh, znamená, že se tam všichni mohou bez problému pohybovat. Lidé z nejrůz třeba z přístavu blízkého tam naprosto samozřejmě se pohybují a nedovedu si představit, že to bylo někdy jinak. Věci, které si možná nedovedete představit, když ty programy teprve koncipujete. A tak se musíme oprostit od takového tlaku, že od samého začátku Eh, chceme vyvodit důsledky až do posledního detailu a um, pak eh, budeme z toho eh, stanovovat cíle. Myslím si, že pokud se vydáme na tuto cestu, na které už jsme, ale budeme-li v ní pokračovat, tak nutně stroskotáme vždycky. Stroskotáme vždycky, protože nejsme proroci, kteří mohou říct, jak to přesně bude vypadat, jak se budou větvit ty cestičky. Uh, takže e, na cestě e, implementace fondu soudržnosti je to potom horší, i když to v realitě vůbec tak nemusí být. A proto tento výbor také vždycky požaduje e, účinné používání prostředků. Také bojuje proti mrhání penězi, ale nesmíme spadnout do léčky, že z toho pak vyvodíme tyto důsledky, že budeme zadávat cíle, které nejsou vůbec splnitelné. Naprosto s vámi souhlasím. Bary jsem to viděla na vlastní oči. A omlouvám se, že jsem špatně vyslovila vaše jméno. Bude to asi spíše Péter Zimon nebo něco takového. Omlouvám se. Karima Deli? Monsieur Ainer. Eh, Pan Ainer, tomu bych chtěla poděkovat, že zdůrazňuje otázku té návaznosti, provázanosti s regiony. Já vím, že vy opravdu vyzýváte členy příslušníky DG, aby skutečně jezdili do jednotlivých regionů. Je mi líto, že Francie zatím tedy neměla možnost toho využít. Já bych měla několik otázek. Chtěla bych se vrátit k těm ukazatelům, o kterých hovořil pan Simon, protože vy jste v úvodu říkal, že dnes v podstatě neexistují nějaké konkrétní ukazatele a já bych chtěla zdůraznit, nebo má otázka by byla následující, jaké ukazatele budete používat do budoucna, jak budete skutečně měřit lepšení, zlepšení kvality života občanů, což by měla být skutečně hlavní starost politiků. To je tedy první věc. Paní Gafe, já vím, že výsledky Urbanu budeme mít za pár týdnů či měsíců ale mohli bychom trošku předjímat a mohli byste nám v podstatě už dát nějaké konkrétní výsledky z té iniciativy Urban. Já doufám, že proběhne nějaké vystoupení potom zde ve výboru, ale mohla byste mi potvrdit, že tato iniciativa společenství byla dobrou věcí a že mainstreaming v podstatě ale na druhé straně nedosáhl svých cílů. A já bych chtěla zdůraznit jednu věc, která mi připadá dosti důležitá a to, že to budoucí období vzhledem tedy k těm výsledkům, které máme dnes v ruce, bude komise podporovat investice do měst a jaké místo budou zaujímat města v těch investicích. To znamená, zda města budou třeba moci přímo mít přístup k některým fondům, například k regionálnímu fondu. Děkuji, Sean Kelly. Děkuji. Nejprve bych řekl, že vítám pozitivní výsledek by člověk očekával pozitivní výsledek. Vzhledem k tomu, kolik miliard jsme vynaložili, takže to vůbec není překvapivé. Mám dvě věci. Vy jste říkali na úvod, že jedna z věcí, které vám dělají starost a které někteří kolegové říkají, je ta, že jsme vynaložili prostředky. Ano, samozřejmě, je třeba mít starost. Je třeba říct, dobře, vynaložili jste prostředky, ale vynaložili jste je moudře a proto se musíme konkrétně zamýšlet nad takovými věcmi, jako jsou správní náklady. Jak jsou vysoké, dají se snížit. Regulační náklady, náklady na aplikaci. A samozřejmě, jak už bylo řečeno, je tady ta otázka podvodů. To je samozřejmě nepřípustné. Takže se musíme pokusit všechny tyto věci spojit a poučit se z toho do budoucna. A ideální situace by byla taková, jak říkal Lambert, ale samozřejmě, pokud máme dost trestajících sankcí pro ty, kdo neudělají to, co přislíbí, pak je zřejmě možné, je to možná divné v určitém ohledu, ale je možné dosáhnout důvěry, protože lidé vědí, že jim takovéto věci neprojdou. A další věc, regiony a samozřejmě mě se to také týká, mé země se to týká, potřebujeme znovu přehodnotit regiony, vyhodnotit regiony ne pokud je o HDP, ale o jejich kupní sílu. Někteří kolegové říkali, že jde o kvalitu života a tak dále, musíme jich zachovat do budoucna. A také se ptáte na stavbu silnic. Já myslím, že bez ohledu na strategii 2020 samozřejmě všichni chceme, abychom se také zaměřili na otázky změny klimatu a obnovitelných zdrojů. Ale nemůžeme přestat stavět silnice, protože počty vozidel na silnicích stejně porostou v nadcházejících letech. A já myslím, že jedna z věcí, kterými se možná musíme zabývat, je to, pokud jsme nedokončili dálnice, samozřejmě dokončit musíme, ale pokud byly dokončeny, musíme se zabývat úzkými místy, která vznikají a která působí obrovská spoždění protože dálnice potom končí. A musíme se zamýšlet třeba nad obchvaty ve městě, abychom to celé dokončili, uzavřeli. Něco, co jsme tak úspěšně začali v tolika zemích. Abychom usnadnili zlepšování kvality života a pohybu osob. Nemůžeme teď přestat, aniž bychom dokončili některé věci, které jsme začali. A už vidíme určité výsledky. A pak ještě poslední věc, o které jsem mluvil na začátku, potřebujeme určitou strategii pro marketing, pro styk s veřejností, aby banky a občané jednoznačně viděli, že jsou to pozitivní věci a vzešly z Evropské unie a mají pozitivní vliv na jejich život. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Dám slovo komisi, ale pak máme ještě tři řečníky na seznamu. Um, Um, myslím si, že první um, intervence um, zdůraznila komplexní charakter těchto otázek, protože máme projekty, které mají neočekávané dopady a to je, myslím, něco, co jsme zjistili při našem vyhodnocení. Ale uh, předpokládám, že jde o to, že chce, to, co chceme udělat, je posílit uh, možnost regionů, když definují své programy, tak, aby měli jasno v tom, čeho chtějí dosáhnout. A e, jak poznají, až úspěchu dosáhnou. Protože to je něco, co se objevuje a dám vám hned příklad z takového um, vyhodnocení um, městského vývoje. Uh, ale vždycky tady budou věci, které nastanou a které byly neočekávané. Ale myslím si, že ještě se můžeme vylepšit, můžeme mm, eh, mm, lépe eh, některé věci v našich programech změnit a mm, také eh, lépe můžeme zjistit, kdy jsme dosáhli cíle. Ale myslím si, že ukazatele vám neřeknou všechno. A je tady spousta věcí, které se stane v politice, které nemůžete podchytit ukazateli. Takže je důležité, abychom využívali ukazatelů, ale také, abychom využívali jiných vyhodnocovacích metodologií, třeba případových studií, Ehm, budeme vyprávět příběhy toho, co se ehm, odehrálo v, kolit, v fondech soudržnosti, protože jsou velice bohaté. Takže co se týče použití ukazatelů do budoucna, ehm, zvláště máme už ukazatele, které se vztahují k ekonomickým otázkám. Máme docela dobrá data k HDP, mm, máme tady úroveň nad 3, ale naše mm, potíže spočívají v tom, že to, mm, ho nedosáhneme rychle. Poslední stádium, které máme teď, se vztahuje na rok 2007, což není uspokojivá situace. To je jedna oblast, kde se chceme posunout ku předu. Ale Až se začneme věnovat otázkám sociální a teritoriální soudržnosti, ani nebudeme si jisti, jaká, jaké, budou, jaké by měly být ukazatele. A nejsme tady osamoceni v Evropě, protože mm, máme tady nositele Nobelových cen, kteří se pokoušejí zjistit, jaké ukazatele bychom měli schválit do budoucna, eh, tak abychom se mohli mm, podívat na to, jak naše společnosti mm, se eh, vyvíjejí. Skupina Stiglicová na tom pracovala. V našem vyhodnocení eh, jeden vyhodnocovatel říkal, že se chce podívat na statistiky týkající se příjmu. Ale jsou tady také slabá místa v těchto statistikách. Takže to je ona potíž. To je něco, o čem musíme diskutovat. Musíme o tom diskutovat se statistickými úřady, ale také e, s politiky. Co se týče vyhodnocení urbánního, tak tady mohou už odhalit nějaké takové první výsledky ex post vyhodnocení. Celkově lze říct, že závěry jsou pozitivní. Urbání programy dosáhly úspěchu v programovém období. A já považuji jednu věc za překvapivou. Máte naprosto pravdu, když říkáte, že mm, mm, hlavnímu vývoji mm, urbánímu nedošlo v těch obdobích, která jsme počítali. Na druhé straně velké eh, procento aktivit, které byly podpořeny eh, z hlediska městského vývoje, byly udrženy. Já si myslím, alespoň se pamatuju na číslo 60%, zdá se mi, že to je velice vysoké číslo. To znamená, že eh, když se iniciovaly aktivity pod hlavičkou městského nebo urbáního vývoje a bylo to významná část aktivit, které byly takto dotovány až do té míry, že tyto aktivity pokračují ještě eh, z různých, eh, jsou financovány z různých jiných zdrojů, tak to je určitě úspěch. A co se týče u faktorů, které poměřují úspěšnost, tak určitě je to partnerství, Ehm, to, že se soustředíme na problémy určité malé oblasti, to se eh, zdá být také eh, něco, co vede k úspěchu. Ale eh, úspěšnější programy byly ty, kde měly dobré propojení na městské úřady. Ehm, jestliže se skupina pokouší ehm, iniciovat něco ve městě sama, ve své vlastní oblasti, a když není napojena na městské úřady, tak tam je potom tendence dosáhnout menšího úspěchu. Obecně jsme zjistili, že je to něco jako taková případová studie, takový příklad, toho, o čem mluvíme, když se mluví o vyhodnocení a ukazatelích. Trošku jsme promrhali jednu příležitost této oblasti. Snažili jsme se ex post zjistit, jestli bychom mohli srovnat práci v oblasti urbáního vývoje, tam, kde jsme to podporovali a srovnávali jsme to s oblastmi, které jsme nepodporovali. To je ona metodologie, kterou jsem zmiňovala. Ale nebylo to možné, protože jsme neměli k dispozici data. A bylo těžké dát dohromady oblasti, které jsme sledovali. Ale pak tady byla řada věcí v programech, které některé oblasti získaly mnoho dat, a statistik o programech v regionálních, ale promrhaná příležitost byla, že nepokračovali ve sbírání těchto dat periodicky během programového období, což by nám bylo, dalo velmi dobrý zdroj pro další vyhodnocování dopadu iniciativy. A měli jsme tady případy, kdy třeba existoval jeden program, úřady sbíraly data, identifikovaly třeba nezaměstnanost jako ten hlavní problém v dané oblasti a pak vydali peníze do budov, na regeneraci budov, do rekonstrukci budov. Takže náš vyhodnocovatel řekl, takže jaký byl dopad toho, že jste eh, investovali peníze do fyzické infrastruktury eh, a ne nezaměstnanosti. A oni nevěděli, protože o, tím, o tom nepřemýšleli v tomto období. To se vztahuje k tomu, mm, eh, co jsem říkala předtím. Ale musíme mít jasno v tom, co chcete změnit, a když máte nápad, když máte e, teorii o tom, jak by se to mohlo změnit, když budeme vědět, že budeme investovat peníze tímto způsobem, tak uvěříme, tak budeme vědět, že takto dosáhneme změny. Takže vyhodnocení v této oblasti bude určitě dobrou zprávou myslím, a určitě se můžeme také naučit něčemu do budoucna e, v tom smyslu, jak se dále lépe rozhodovat na tomto poli. A potom ještě poslednímu bodu už jsme odvedli nějakou práci, ne má vlastní jednotka, ale mm, práce byla odvedena v oblasti administrativy v minulosti. A já si myslím, že výsledky vypadají tak, že náklady zase nebyly tak vysoké. Nebyly tak vysoké, jak bychom někdy předpokládali, když posloucháte lidi, kteří si stěžují na byrokracii mm, kolem fondu. Výstavba silnic. Tady bych se zeptala. Je jasné, že pokud eh, máte nějaký plán, který není dokončen, tak to musí být dokončeno. Ale otázka zní takto. Hmm, pokud to nebude dokončeno do roku 2013 se zdroji, které jsou k dispozici, neměli bychom možná spíše eh, se posunout k jinému typu financování dopravy, takže bychom třeba zabránili nebo zmírnili Um, dopad velkého množství vozů na silnici, že by se snížil počet vozidel. Tady zatím je otazník, um, um, protože ta práce nebyla v některých případech dokončena. Uh, v některých případech RA byl, byl tento fond použit třeba pro údržbu silnic. Ale nám se to nezdá být nejúčinnější využití fondu. Protože investujeme fondy, aby se vybudovala infrastruktura a pak používáme fondy k tomu, aby se, eh, aby se udržovala eh, infrastruktura. To není trvalý udržitelný vývoj. Tak to jsou otázky, na které se chceme soustředit. Dále marketingové strategie a PR. Je jasné, že můžeme udělat víc. Zajímavá věc, kterou jsme zjistili při tomto vyhodnocení, je toto. Když mluvíte s lidmi, kteří profitují z fondů v regionech, tak eh, v mnoha případech Ehm, vyprávějí tak zajímavé příběhy, měli bychom to asi více podchycovat a lidé jsou ochotní mluvit o svých zkušenostech a Mám pocit, že když trošku ehm, vyslechneme, pozbíráme tyto názory, to by mohlo být užitečné. Zvláště jsme byli překvapeni v rámci cíle 2, když jsme mluvili s lidmi o regionech ehm, cíle 2 a potom mluvili naši vyhodnocovatelé s těmito lidmi, tak zjistili, že angažovanost politice soudržnosti, že to je pro tyto lidi velice důležité, že mají pocit, že jsou daleko více součástí EU. A e, to má velmi silnou přidanou hodnotu. Řekla bych, že je to silnější než to, co jsme očekávali před e, procesem vyhodnocení. Takže kdybychom toto ještě mohli posílit, mm, ať už budeme dělat jakýkoliv marketing my nebo vy, tak si myslím, toto by bylo určitě ve prospěch celé věci. Last... Máme tady poslední tři kolegy, Patrik Werder, Oldřich Vlasák a John Bafta. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám pocit, že se blíží okamžik typu Ramsfeld. Už jste se toho dotkla. Když se podíváme na to hodnocení, je to velmi dobré a velice důležité. A já tuto zprávu vítám. Ale zajímalo by mě, nebo zajímali mě lidé a místa, kteří nepožádali o prostředky. A zajímalo by mě, jestli jste se na to také dívali, jestli jste se dívali na oblasti, kde nejsou prostředky, kde se nefinancuje, jestli jsou místa, která něco potřebují a která mohla požádat a jaký byl možná důvod, proč nepožádali. Já vím, že vám jde hlavně o současný cyklus financování, kde se prostředky nevynakládají. Ale jsou ta pravidla moc přísná? Chybí jim představivost v tom regionu? Nedokážou si představit, co by se dalo udělat, aby se nějaká potřeba řešila. Mají třeba málo dovedností přímo na místě, nedokážou dát dohromady žádost, nebo nejsou schopní zjistit, co vlastně potřebují. A když se podíváme na to, co se vynaložilo, to je samozřejmě také důležité, ale také je důležité, abychom zjistili, proč se lidé nehlásí o peníze. Abychom zajistili, že do budoucna se na to pořádně zaměříme. To byla dobrá otázka. Oldřich Vlasák? Také myslím, že když jsme dokončili určité období, takže musíme provést nějaké vyhodnocení a já bych se rád zeptal, samozřejmě že je jasné, když postavíme určité kilometry dálnic, postavíme čističky odpadních vod, napojíme lidi na vodovod, Eh, tak to jsou jasná čísla, ale prováděli jste také vyhodnocení z hlediska třeba eh, délky toho projektu, jak dlouho ten projekt trval, adekvátní projekt. Prováděli jste vyhodnocení eh, z hlediska vynaložení finančních prostředků, to znamená z hlediska efektivity, kolik stál kilometr dálnice v Čechách, kolik v Polsku, kolik ve Francii. A poslední věc, Eh, vyhodnocovali jste také ty největší problémy, které se vyskytly v průběhu toho procesu, v průběhu toho projektu, protože to je to, z čeho bychom se měli poučit a co bychom měli odstranit eh, do budoucna. Děkuji. Sorry, I'm just sleeping. Uh, John... Já se omlouvám, já jsem zaspala. John Buffton. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám také dvě připomínky. Už jsme se to, toho tak trošku dotkli. V tom hodnocení se uvádí, v tom krátkém shrnutí, u zprávy a implementace, jaké byly slabiny a jaká probíhala finanční kontrola. Já vím, že paní Kafi už říkala, že audit není její oblast, ale mám pocit, že je to zásadní. Když máte dokument takovéhoto rozsahu, a opravte mě, pokud se pletu, ale říkali jste, že to stálo 4,2 miliony eur, to hodnocení. Když vynaložíte takovéto veřejné peníze, to číslo tam taky musí být, číslo o auditu. A mě by zajímaly dvě věci. Částka peněz, která byla přidělena na toto období, nebo pro toto období zemím, kterým nic přiděleno být nemělo v důsledku podvodu a podobně a jestli se prostředky vynaložily tak, jak se měly vynaložit. A druhá věc, vzhledem k tomu, že to stálo 4,2 milionu eur, můžete opodstatnit tyto výdaje a myslíte si, že je to dobrá hodnota za vynaložené prostředky? Děkuji, prosím, máte slovo. Dobře. Pokud jde o ty lidi a ta místa, kteří nepožádali o financování, na to jsme se ve vyhodnocení nezaměřovali, ale Snažíme se to teď zapracovat do naší metodologie. Snažíme se porovnat ty, kteří podporu dostali a ty, kteří podporu nemají. A patří k tomu mimo jiné to, že musíme vědět, jak probíhá výběrový proces, jaká jsou kritéria, proč se lidé rozhodnou, že nepožádají o finance. Ale já si myslím, že to musíme dělat v jednotlivých intervenčních oblastech. Podle mě se nedají vyvozovat celkové závěry. A je to věc, kde bych rozhodně chtěla, aby se tomu věnovaly i členské státy. Abychom zjistili, jestli se programy zaměřují na ty osoby, na které by se zaměřit měly. A další hodnotící studie, kterou se chystáme brzy spustit, je eh, dosahování výsledků v průběhu času, protože víme, že se dá říct, že máme nějaký cíl v nějakém programu. Dosáhli jsme ho nebo ne? Ale v podstatě to moc nevypovídá o tom, jak dobré to bylo, protože Cíle jsou někdy stanoveny nesprávně. Buď ho někdo stanoví příliš nízko, záměrně, anebo prostě neví, jak ho stanovit. Ale musíme se zaměřit na potřeby v tom regionu a na toto vztáhnout. To je tedy studie, studie kterou teď chystáme. Tím se budeme zabývat. A pokusíme se to zapracovat i do naší metodologie. Já myslím, že máte pravdu. Ve vyhodnocení jsme zjistili, že v období 2000 až 2006 evropské desítce správně čerpali prostředky. To byl velký úspěch, protože ne všichni říkali, že to tak bude. Ale je jasné, že jak stoupají objemy prostředků na období 2007 až 2013, je tady určitá otázka kapacity. A jedna z věcí, které vyplývají z vyhodnocení, je to, že bychom měli víc usnadnit výměnu zkušeností. A pokud dokážeme najít oblasti, které byly úspěšné v Evropě, pokud jde o implementaci určitých politických oblastí, proč si nevyměňovat informace o postupech v těchto oblastech? Víme třeba, že Španělsko umí dobře stavět železnice. Víme, že jsou ve východní Evropě problémy se železnicemi a s těmito projekty. Nemůžeme dát lidi dohromady, aby se navzájem od sebe poučili, místo toho, aby to přicházelo od nás z komise, nemůžeme najít osvědčené postupy jinde v Evropě a dá to všechno dohromady. A to je jedna z věcí, které bychom chtěli udělat, rozšířit tuto meziregionální spolupráci. Třeba věci, které se týkají Interregu. Chceme to zařadit do těch hlavních směrů. A pokud jde o vyhodnocení projektu a toho, kdy je hodnotíme, proto teď spouštíme tu studii projektů z let 94 až 98, protože chceme vědět, jaký je dlouhodobější dopad projektu. Velice často, když se zamyslíte nad období 2000 až 2006, já vím, že jste nám říkali, že to je dávná historie. Až tak dávná není. Ještě pořád máme některé země, které teď vynakládají prostředky z posledního období. A v podstatě většina zemí až do roku 2007 nebo 2008 měla značné výdaje ve vztahu k období 2006 a 2006 a k těmto finančním prostředkům. To znamená, že když hodnotíme, máme programy, které sotva skončily nebo vůbec ještě neskončily a každý nám říká, že je moc brzo, abychom to hodnotili. Mně lidé říkají, že je moc brzo na hodnocení nebo moc pozdě na hodnocení. Ten ideální okamžik nenastane nikdy. Ale něco by nám měla vyzradit ta studie období 94 až 98. Já nevím, jestli to budou samé dobré věci, ale rozhodně do toho musíme investovat. Pokud jde o náklady na jednotku, to jsme do tohoto hodnocení zapracovali. Měli jsme konkrétní pracovní balíček a tam jsme se zabývali cenou za jednotku u velkých projektů infrastruktury. A závěr byl takový, že za prvé nemáme žádnou databázi, která je veřejně dostupná, těch nákladů na jednotku v Evropě nebo kdekoliv jinde. A dospěli k tomu a doporučili, že komise má všechny předpoklady pro to, aby tuto databázi sestavila. A to by znamenalo, že budeme mít lepší poznatky o jednotkových nákladech, naši pracovníci, až budou posuzovat žádosti velké projekty, budou tyto údaje využívat a členské státy také využijí, až projekty budou připravovat. Pracujeme na tom prostřednictvím hodnocení Fondu soudržnosti. Takže máme v úmyslu ta databáze je teď malá. Týká se jenom RDF. Myslím, že je tam jenom možná 96, 96 projektů. Takže je jasné, že potřebujeme databázi z tisíci projektů. Ale přes fond soudržnosti a toto hodnocení tam dostaneme dalších 500 a doufáme, že na to navážeme i v budoucnu. A znamená to, že snad budeme mít víc dobrých údajů, solidních údajů, pokud jde o ceny za jednotku a pokud jde o to, jaké by ty ceny být měly. A pokud jde o účinné využití prostředků, což je oblast, kde nemáme zatím tolik údajů, protože teď naše fyzické ukazatele nejsou napojené na kategorie výdajů. A to bychom chtěli změnit do budoucna abychom věděli, aby tam byla přímá vazba mezi tím, jaké informace dostáváme, čeho bylo dosaženo a co se vynakládá. A poslední otázka. Nemůžeme hodnotit všechno. Takže jsme se rozhodli, protože auditu proběhlo hodně, bylo ho hodně zveřejněno, že se nebudeme zaměřovat konkrétně na otázky auditu v tomto hodnocení. Přestože se v tom hodnocení také vyskytují. Nemáme tady žádné důkazy toho, kolik peněz bylo předěleno, nebo kolik peněz bylo předěleno, nemělo být předěleno, protože toto provádí audit, toto tím se zabývá audit. To je prostě postoj, který jsme zaujali, možná, že s tímto stanoviskem nesouhlasíte, ale zdůvodnili jsme si to. Vynaložili jsme 4,2 milionu eur na toto hodnocení. Znamenalo to 14, ne, 16 smluv na vyhodnocení souhrnou zprávu, celou řadu hodnotících týmů, které pracovaly v celé Evropě. Měli jsme 230 programů v celé Evropě, měli jsme programy od 600 milionů z RDF e do 6 miliard z RDF. E měli jsme celou škálu oblastí intervence, kde ERDF poskytuje podporu. A já bych řekla, že to reprezentuje dobrou hodnotu za vynaložené prostředky. Protože si myslím, že jsme získali poznatky, údaje po naučení, která jsme neměli předtím. A v některých případech to vyvolává další otázky, ale myslím si, že se stále víc zaměřujeme na to, že musíme říct, musíme prokázat výsledky politiky, ať už jsou dobré či špatné. A já myslím, že stojí za to investovat do takovýchto výsledků, takových výstupů, pokud jde o hodnotu za vynaložené prostředky, toho hodnocení, když se podívám, jak tvrdě někteří naši hodnotitelé pracovali, opravdu si myslím, že ta studie představuje dobrou hodnotu za vynaložené prostředky, vzhledem k tomu, jaká je situace s údaji, které jsou k dispozici v terénu, které se sbíraly jednotlivé členské státy. A skutečně zájem a angažovanost hodnotitelů v některých případ, případech skutečně dělali mnohem víc, než za co jsme jim platili. Protože skutečně chtěli zjistit, čeho dosahujeme na základě těchto politik. Nejenom proto, abychom zjistili, co se stalo v roce 2000 až 2006, ale také proto, abychom se zaměřili na to, co potřebujeme změnit, aby byla ta politika účinnější teď a v budoucnu. Tak já vidím tu otázku hodnoty za vynaložené prostředky. A ještě dvě stručné připomínky, když dovolíte. Kdo nepožádal o prostředky? Ano, nemáme žádné systematické hodnocení, ale slyšeli jsme celou řadu věcí. Dostali jsme odezvu a ta odezva často byla taková, že lidé považují pravidla za příliš přísná. A to zvlášť v případě malých potenciálních příjemců, je to velká nevýhoda. A do příštího období se musíme zamyslet nad tím, jak se s tím vypořádat. Možná třeba tím, že budeme některé věci řešit paušálně, aby to pro ně bylo snadnější. Nedostatečná představivost to je spíš problém, na který narážíme, když se zabýváme kvalitou projektu. Máme hodně velmi kvalitních projektů, kde skutečně vidíte, že se tam objevují nové myšlenky, inovativní myšlení. A na druhou stranu vidíme hodně velice tradičních projektů, u kterých máme otazník. Otázka podvodu. Ano, to byla otázka pana Baftona. To je podle mě hodně důležitá věc, musíme to řešit. A dokonce bych řekl, že nemůžeme čekat na žádné hodnocení. Musíme to dělat každý rok, průběžně. A já myslím, že ta čísla, která dostáváme od účetního dvora a která jsme dostali z našich vlastních studií, prozatím jednoznačně ukazují, že až do roku 2008, protože teď zkoumáme rok 2009. Do roku 2008 jsme pořád v situaci, kdy chybovost, alespoň tak, jak to vidí veřejnost, ohrožuje důvěryhodnost politiky. Na tom tady musíme pracovat. Máme tady určitá znamení, známky. Ukazuje se, že letos, pokud je rok 2009, sklidíme alespoň částečně plody toho, co jsme zasadili v roce 2007. A bude to tedy znamenat, že ta chybovost snad bude podstatně nižší než v minulosti. Ale musím to zaklepat, ten proces pořád ještě probíhá. Teď se dostáváme do těch rozporů mezi členskými státy, účetním dvorem a námi. To bude koncem tohoto měsíce nebo začátkem července a pak uvidíme první odhady chybovosti za rok 2009. Ale musíme si být vědomi toho, že je to hodně důležité pro důvěryhodnost politiky. Jediná relativně dobrá zpráva je ta, že pokud všechny analýzy a všechna vyšetřování z evropských institucí, to znamená třeba z účetního dvora, z Úřadu proti podvodům. Pokud jde o ten konečný nárok znesený vůči EU, zdá se, že řada podvodů se vyřešila předem. Jednoznačný podvod je omezený. Ale samozřejmě někdy ta hranice mezi podvodem a nedbalostí představuje takovou šedou zónu. Řada věcí, a to je poslední věc, 50 až 60 chyb, které najdeme, souvisí s veřejnými zakázkami. A to je také věc, na které musíme pracovat, opravdu hodně pracovat, abychom to v budoucnu napravili. Počme. Ještě bych chtěla dodat jeden bod, to je to, co se týká onoho vyhodnocení. Jak vidíte, tak jste eh, sem to také dotkli. Vlastně jsme ukončili dvě smlouvy během eh, tohoto vyhodnocení. Mm, eh, já jsem nebyla připravena nebo nebyla ochotná eh, platit vyhodnocovače. Nechtěla jsem, aby pokračovali v práci, protože práce jejich nebyla dostatečně kvalitní. Tak bych vás chtěla ujistit o tom, že máme velmi na mysli to, abychom utráceli peníze daňových poplatníků na vyhodnocení a to vyhodnocení, tedy ti, kteří vyhodnocují, musí odvádět správnou práci a pro ně je to výzva. My chceme z nich dostat ty nejlepší poznatky, které mohou tak, aby dali k dispozici co největší data já vás mohu jenom ujistit, že tak toto je. Děkuji. Eh, paní eh, Katrin, eh, Dirku, v roce 2006 jsme měli také takový systém, který vyčlenoval určitá teritoria z přístupu k evropské politice, takže vlastně ne každý byl způsobilý dostat prostředky. Musíme to změnit na roky další. Chtěla bych vám poděkovat za prezentaci. Myslím si, že tato politika, kterou jste zodpovědný, Dirku, mm, Určitě se, se to bude znovu objevovat, neměli bychom zapomínat na to, že se nesrovnáváme vždycky se všemi mm, a vy jste opravdu unikátní v tomto. Takže vám děkuji a děkuji ostatním kolegům také za účast. A teď, milí kolegové, mm, ukončíme zasedání pro dnešek. Schůzka koordinátorů se koná za minutu. Dnes máme spoustu hlasování na programu, tak prosím, přineste sebou hlasovací kartičky a um, ostatní prosím, aby opustili sál co nejrychleji, abychom mohli začít se setkáním koordinátorů. Děkuji.